Kolegové, dobrý den. Zahájíme zasedání našeho výboru. Pakliže nejsou námitky, schválíme pořad jednání. Dnes máme k dispozici tlumočení ve všech jazycích, které jsou běžně dostupné v našem výboru a rovněž vás chci informovat o tom, že e, tento tato, tato schůze našeho výboru je webstreamována. Tak a tím se tedy dostáváme k bodu 4 k výměně názoru se Simonem Covenem, irským ministrem pro výživu zemědělství a nárožní, námořní záležitosti, úřadujícím předsedou Rady o programu irského předsednictví. Těšíme se na velmi živou rozpravu s panem ministrem. Je mi velkou ctí osobně i jménem celého výboru Simona přivítat. Není to jen vysoce kvalifikovaný odborník, je to také náš bývalý kolega. Jak si jistě pamatujete, Simon sám byl poslancem Evropského parlamentu a to bude mít jednoznačně, myslím, eh, pozitivní vliv na celý tón eh, této schůze s naším výborem a na tón schůzí ostatních v rámci irského předsednictví. Irské předsednictví přichází ve velmi zásadní okamžik pro evropské zemědělství. Minulý týden, Simone, náš výbor přijal stanovisko pro jednání s radou ke všem čtyřem nejdůležitějším legislativním balíčkům. A zároveň samozřejmě připravujeme i březnové plenární zasedání, kdy, jak doufám, dostaneme vyjednávací mandát podpořený velkou většinou kolegů a budeme moci zahájit eh, trialogy s irským předsednictvím, což každopádně udělat musíme. Nicméně v mezidobí Musíme ještě řešit to velmi důležité téma finančního výhledu. Tím se budeme zabývat teď v únoru. Očekáváme, že dojde k schodě šéfů vlád a pokud jde o naše jednání, bude pro nás velmi obtížné nějakým způsobem pokračovat v práci, aniž bychom věděli, jaký vlastně rozpočet na společnou zemědělskou politiku do budoucna bude. Jménem svým a jménem všech kolegů bych však zároveň chtěl poděkovat irskému předsednictví za jejich velmi ambiciozní program. To je velmi důležitá věc. Budeme pracovat skutečně na 100%, abychom se pokusili dosáhnout politické schody, a snad se nám to i podaří, politické schody na témata související se SZP během irského předsednictví. Zejména pokud jde o přímou podporu což je první z těch čtyř velkých legislativních témat. Také si uvědomujeme e, vaše stanovisko z úterní a pondělní rady, kdy jste hovořil pro to, co e, dělá náš výbor ve věci pozměnění příslušných, příslušných oddílů společné zemědělské politiky. A proto vám s velkým potěšením, Simone, předávám slovo. A samozřejmě podotýkám pro kolegy, že už si teď budeme psát e, seznam řečníků, pak do diskuse následující. E, jako první budou koordinátoři a pak všichni ostatní. Takže Simone, prosím, máte slovo. Děkuji. No, já vždycky na úvod rád vidím, když se někdo usmívá. Paolo, pane předsedo, děkuji vám za přivítání. Vidím zde celou řadu kolegů v obecenstvu se kterými jsem strávil mnoho hodin v různých jednáních v rámci frakce a výboru pro zahraniční záležitosti a velmi rád se sem teď vracím, abych k vám promluvil jako k výboru z pozice irského ministra, z pozice zástupce eh, irského předsednictví rady. Děkuji vám za příležitost eh, k tomuto projevu. Je to téměř přesně na den 40 let, kdy se Irsko připojilo k tehdy Evropskému hospodářskému společenství. A já jsem velmi rád, že teď mohu hovořit o plánech irského předsednictví v oblasti reformy SZP konkrétně, ale i v jiných důležitých oblastech. Před námi stojí e, velká výzva. Je to výzva na příštích vlastně teď už jenom pět měsíců, Chceme finalizovat všechny návrhy a posunout se ze stádia rozprav ke stádiu rozhodování o společné zemědělské politice. Ale než se k tomu dostanu dopodrobná, dovolte mi říci několik slov k celkovým prioritám irského předsednictví a dovolte mi stručně se vyjádřit k dalším legislativním návrhům, které budeme v příštích měsících řešit. Celkové téma irského předsednictví zesumarizovat takto. Stabilita, pracovní místa a růst. Na pozadí veškerých snah eh, prováděných v rámci programu Evropa 2020 chceme zajistit, aby došlo k obnově evropského hospodářství po finanční a hospodářské krizi a budeme se zaměřovat zejména na zlepšování globální konkurenceschopnosti EU, podpoře růstu a vytváření pracovních míst ve všech členských státech. To je základní princip který se bude prolínat celým irským předsednictvím. V oblasti zemědělství to znamená, že naše priority budou zaměřeny na vytváření podmínek pro obnovitelné a udržitelné zemědělství a hospodářský růst. A oblast CZP je právě tou oblastí nejdůležitější. Pokud jde o ostatní témata, která budeme asi řešit, k tomu tolik komise eh, se bude zabývat balíčkem o zdraví živočichů a rostlin, kontrolách a Eh, osivech. To bude v druhém kvartálu 2013 a je to velice důležitý modernizační balíček pro pravidla pro eh, zemědělská zvířata a plodiny. Rada je připravena tyto diskuse vést a chceme dosáhnout do konce června co největšího pokroku v této oblasti. Jedním prvkem tohoto balíčku je i návrh na náklady na krmivo a potraviny, který bude pro irské předsednictví prioritou budeme se snažit tento balíček dotáhnout ke schválení, pro něž je stanoven termín na konci tohoto roku. Je zde několik procedurálních výzev, které budeme muset řešit. Ten, ta oblast výdajů je propojena s novým víceletým finančním rámcem EU a tím pádem musí být připravena na vstup do eh, platnosti 1. ledna 2014. Irské předsednictví je ze strany rady připraveno učinit vše, co bude v našich silách, abychom tohoto dosáhli a doufám, že váš výbor se nezachová jinak. Jednání o právně závazné dohodě o lesích v Evropě už také probíhají. Čekají nás dvě poslední zasedání Mezinárodního jednacího týmu, to bude v první polovině roku 2013. A později eh, ten jednací výbor představí výsledky své práce, zvláštní konferenci, eh, konferenci ministrů pro lesy v Evropě a doufáme, že dosažení schody v této oblasti bude významným krokem pro udržitelný rozvoj lesů v celé Evropě. Irské předsednictví se i zde bude zasazovat vší silou o co nejrychlejší postup. Dodávám, že se očekává i publikace strategie pro lesy ze strany komise, která nastaví rámec pro budoucí řízení Evropské sítě lesů. Jak víte, je zde pak celá řada dalších témat, která jsme zdědili od předchozích eh, předsednictví, poku, zejména pokud jde o harmonizaci legislativy EU s novou smlouvou o fungování Evropské unie. Eh, naším záměrem je uzavřít co nejvíce těchto složek. V příštích měsících samozřejmě chápu, že zde bude asi celá řada témat, o kterých se budete chtít podrobněji bavit. A teď tedy reforma SZP. To je jedna z priorit irského předsednictví. Je to reforma společné zemědělské politiky. Já bych rád finalizoval stanovisko rady a jednací mandát už do konce března. Tím pádem bychom mohli zahájit interinstitucionální trialogy a chtěli bychom dosáhnout celkové politické schody už do konce června, pakliže to bude jen trochu možné. Nechci nijak podceňovat ten úkol, který před námi leží. Plně si uvědomuji, že to je velmi ambiciózní cíl a že si bude žádat velmi intenzivní práci a hodně kompromisů ze všech stran. Eh, standardně ten procedurální postup krok po kroku by nám tento výsledek nezajistil, zkrátka by nám došel čas a dech, ale já doufám, že v rámci naší rozpravy budeme mít příležitost eh, podívat se na to, proč budeme muset jednat flexibilněji a abych tak řekl, ne normálním způsobem, tak abychom ten trialog dotáhli co nejdříve do konce. Abychom uspěli, potřebujeme tři premisy. Jednak musí dojít k dohodě o víceletém finančním rámci co nejdříve. A zde chci říci, že doufám, že to už nastane na konci příštího týdne. Tím pádem budeme mít jasnou indikaci toho, jaké množství peněz budeme pro SZP mít k dispozici. A tím pádem se pak můžeme zabývat přesně nařízeními, pokyny a rozvojem další politiky na utrácení těchto peněz, aby to bylo co nejefektivnější. Dále Musí dojít v příštích dvou měsících k výraznému pokroku při řešení zbývajících nevyřešených témat v Radě a za třetí všechny tři instituce, parlament, komise i Rada, budou muset proaktivně jednat ehm, a hledat kompromis. K tomu prvnímu eh, bodu, který jsem zmínil, zde jsem optimista. Myslím, že je dobrým znakem, že eh, předseda eh, Evropské rady Herman van Rompuy se rozhodl, že výhledy na Eh, dotažení víceletého finančního rámce na zasedání rady příští týden jsou dobré. Pro nás eh, v Radě pro zemědělství a zde v Evropském parlamentu je velmi důležité, jak to zasedání příští týden dopadne. Pokud jde o radu, to nejdůležitější je, abychom rychle postupovali ve všech zbývajících tématech a vyřešili je. Je jich asi tak 30 a jsou to většinou témata, která jsou ta nejsložitější, nebo byla ta nejsložitější v těch prozatímních jednáních. Zbývá nám ještě hodně práce a já eh, udělám vše, co je v mých silách, abychom souladu schody dosahli. Mým cílem je finalizovat všechna tato témata během února a března, vypracovat komplexní eh, stanovisko rady na březnové radě a vyjednat jednací mandát do konce března, což je v dobrém souladu s vaším programem v Evropském parlamentu, protože očekáváte hlasování na plenárním zasedání. Závazky mých kolegů v Radě pro zemědělství na to, aby splnili tento termín, jsou evidentní. Viděli jsme to například na poradách v radě v, už v tomto týdnu, na začátku tohoto týdne, a ve mně velmi potěšila dobrá vůle pro nalezení kompromisu všech stran kolem jednacího stolu. Tato připravenost ke kompromisu mm, se, myslím, odvíjí od toho, jakým způsobem probíhá vývoj zde v parlamentu v posledních měsících. Je to, jsou, je to právě e, výkon e, tohoto parlamentu. Vidíme, e, že se k návrhu reformy podává hodně pozměňovacích návrhů a už jenom samotná ta práce redukovat 8 tisíc pozměňovacích návrhů v těch čtyřech složkách do nějakého zvládnutelného počtu kompromisních pozměňovacích návrhů je naprosto ohromující. A stejně ohromující je také efektivita, s jakou tento proces byl minulý týden tímto výborem uzavřen. Chci pogratulovat vám, pane předsedo Pálo de Castro, všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a vůbec všem poslancům v tomto výboru za efektivní práci. Chci vám velmi poděkovat. Je to velmi silný signál pro radu. A i já jsem to radě sám říkal. Jsem si jist, že i rada učiní velké kroky, podobně jak tak učinil parlament, tak abychom vše dotáhli do konce, do konce března. Pečlivě jsem si zaznamenal názory Evropského parlamentu podané v pozměňovacích návrzích. Potěšilo mě, že v mnoha oblastech jsou v podstatě velmi blízko toho, co říká Rada. Samozřejmě je zde celá řada oblastí, kde obě instituce e, jsou jaksi vzdálenějších názorů, nicméně jsem přesvědčen, že v rámci spolupráce s vámi se nám podaří tyto mezery uzavřít. První důležitý krok v této oblasti bude e, zahájit prvotní jednání Eh, samozřejmě také s komisí, abychom lépe pochopili naše vzájemná stanoviska, abychom si vyjasnili technické pozměňovací návrhy a neformálně se připravili na trialogy. Jsem si jist, že tento proces urychlí celá jednání, eh, zejména v momentě, kdy už budeme mít všichni každý svůj mandát. Pakliže souhlasíte s tím, že bychom chtěli, měli finalizovat meziinstitucionální politickou dohodu do konce června, tak to znamená, že musíme mít skutečně velmi až výjimečně flexibilní přístup pro ty trialogová jednání. A budou potřeba také neformální kontakty, eh, jedině tak to stihneme. Doufám, že váš výbor tento přístup podpoří. Vím, že váš předseda je připraven spolupracovat eh, co nejaktivněji, abychom to všechno stihli včas a já s ním budu eh, spolupracovat. Na závěr mi dovolte říci toto. Na začátku svého projevu jsem říkal, že naše snahy budou řízeny cíly strategie Evropa 2020. Jde nám o růst, o inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. To je jasná výzva i pro společnou zemědělskou politiku a myslím si, že ji můžeme přijmout, a to ze dvou důvodů. První důvod je ten, že ty celkové cíle uvedené komisí v návrhu reformy, to znamená udržitelná produkce potravin v EU, udržitelný eh, rozvoj přírodních zdrojů a vyvážený rozvoj venkova, jsou naprosto konzistentní s prioritami programu EU 2020. Jsou zde rovněž cíle, o kterých si myslím, že my všichni v Radě i v parlamentu je můžeme podpořit. Druhý důvod – je, že společná zemědělská politika za sebou má dobré zkušenosti. Byla v základním pilíře modernizace evropského zemědělského sektoru a byla zásadním příspěvkem jak pro hospodářský růst, tak pro udržitelnou e, dlouhodobou globální potravinovou bezpečnost. Jsem přesvědčen, že SZP i nadále bude tyto dva cíle plnit, a to od teď až do roku 2020 a i ještě mnohem déle. A právě toto bych chtěl, abychom měli všichni na paměti eh, při řešení výzvy zelené SZP v příštích měsících. Jde nám právě o ten širší evropský zájem. Nejde nám pouze o zájmy zemědělského sektoru. Kvůli tomu širšímu zájmu musíme tuto, tento balíček uzavřít. Doufám, že to do našich jednání vnese nový rozměr, připravenost pro kompromis a rozhodnost uspět. Těším se na vedení tohoto procesu na straně Rady a těším se na úzkou spolupráci s předsedou Paulo de Castrem, zpravodaji a e, všemi členy výboru pro zemědělství a všemi ostatními v Evropském parlamentu, kteří se budou tohoto procesu účastnit i za jiné výbory. Já jsem přesvědčen, že společně se nám podaří e, položit dobré základy pro budoucí rozvoj zemědělského sektoru v Evropě a podle mého názoru tím můžeme také ukázat to, že instituce Evropské unie, když skutečně přijde na eh, důležité testy, jsou schopny dodat rozumné výsledky včas. A ještě než eh, vrátím slovo panu předsedovi, bych chtěl říct jednu věc. Něco takového zatím nikdy nikdo neudělal. Zatím nikdy nedošlo k tomu, že takto komplexní téma v rámci procesu spolurozhodování muselo být odsouhlaseno, schváleno, vyřešeno v tak úzkém časovém prostoru. Čas bohužel skutečně není na naší straně. A podle mého názoru zde teď je jedinečná příležitost pro parlament, radu i komisi tuto věc udělat, protože už jsme strávili téměř čtyři roky tím, že jenom hovoříme o reformě SZP. Politicky probíhá přímá diskuse mezi europoslanci a ministry nějaké dva roky. A pak, když to nestihneme v těch pěti nebo šesti měsících, tak je reálná možnost, reálné nebezpečí, že se nám to vůbec nikdy nepodaří udělat v rámci mandátu tohoto parlamentu, protože v tuto dobu příštím rokem už budete všichni v režimu voleb. To je fakt. Budete se připravovat na evropské volby. V září tohoto roku budou velmi důležité volby v Německu, a podle mého názoru je právě teď ta správná chvíle, ta správná příležitost, kdy výbor zde v Europarlamentu a vůbec celý Evropský parlament chce dosáhnout uzavření tématu společné zemědělské politiky a rada chce to samé. Máme předsednictví, které je velmi ambiciozní, které je připraveno proaktivně tento proces podpořit, ne nějakým uhnaným, uspěchaným způsobem, ale s způsobem dobře načasovaným, vzhledem k těm všem tlakům, se kterými se musíme potýkat. V posledních letech, podle mého názoru, evropské instituce asi nebyly na takové úrovni výkonu, na jaké by být byly měly v celé řadě oblastí. A teď máme možnost udělat skutečně něco významného a pozitivního a vnést do toho celého evropského projektu trochu stability, trochu optimismu. A stejně tak je můžeme vnést i do sektoru zemědělství. Doufám, že mi budete partnery v této snaze a těším se na vaše otázky a připomínky. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Grazie, grazie davvero. Děkuji, skutečně děkujeme, eh, Simone. Já jsem přesvědčen, že opravdu musíme ukázat, že jsme na výši té odpovědnosti, která na nás leží. Musíme to udělat a můžeme to udělat a jsem si jist, že to chceme udělat, chceme to ukázat. Je to důležitá výzva a důležité období, které nás čeká a jsem si naprosto jist, že budeme intenzivně spolupracovat s radou, aby se nám podařilo tohoto ambiciozního cíle dosáhnout. A tak, eh, tak očistíme i hm, pole různých eh, výkladů, interpretací, které někdy dochází v tisku, kteří ne, eh, nepíší o nás vždycky v rukavičkách, takže bude určitě příjemné se zase hm, slyšet nebo číst o tom, jak jsme připraveni spolupracovat. Eh, Simone, je tady celá řada kolegů, kteří si přijí vystoupit. Já dám hnedka slovo koordinátorům a začne Albert Des za EPP. Prosím, Alberte, máš slovo. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, milý Simone, máme velkou radost, že jsi mezi námi a také máme radost z toho, že irské předsednictví v rozhodujícím momentě nese odpovědnost za utváření budoucí zemědělské politiky v Evropě. Už se to oslovil. Samozřejmě jsme zvědaví, co příští týden vzejde z rady Eh, protože bez financování nemůžeme záležitosti rozhodnout. A doufám, že se příští týden rozhodnou, že bude eh, skutečně ustanoven tento finanční rámec. Chtěla jsem také poděkovat, že tady v parlamentu můžeme dělat naši práci ve správný čas. Mně se také často lidé ptají, jak je to možné, pracovat se sedmi tisíci pozměňovacími návrhy a dát je všechny ještě dohromady. A tady chci vyslovit velkou chválu naší administrativě. Ti to všichni připravili a postarali se o to, že jsme také mohli minulý týden hlasovat. A není to samozřejmě, když víte, že nemáme žádnou rovnost zbraní. Komise má celou řadu spolupracovníků, rada má celou řadu spolupracovníků ve svých členských státech a my máme málo pracovníků v parlamentu a přesto se to podařilo. Také doufám, že se podaří poté, co postoj parlamentu je známý, že společně s radou budeme moci utvářet rozumnou zemědělskou politiku po roce 2014. Nevím, jaký je tvůj odhad, Denny, pakliže v červnu irské předsednictví by to všechno mohlo uzavřít, tak asi stejně budeme mít problém realizace až do roku 2014 protože když bychom novou politiku mohli implementovat až 1. 1. 2015, potřebovali bychom rok 2014 na to, aby tato politika byla implementovaná nejprve v jednotlivých členských státech. Mohu jenom říci to, co jsi řekl, můžeme usilovat o konkurenceschopnou schopnou silno o konkurenceschopné silné zemědělství v Evropě. A je třeba, abychom také řekli, že vždy, když se vedou diskuse týkající se také velkých výdajů Evropské unie, souvisí to prostě s tím, že jiná odvětví obrané politiky se tak nevyučtovávají v Evropě jako e, zemědělská politika. To je třeba veřejnosti vždycky vysvětlovat, e, že takové prostředky, které se vynakládají e, pro zemědělskou oblast, nakonec jdou ve prospěch 500 milionů občanů. A já jsem si jist, že irské předsednictví bude tady moci dobře pokročit a přijít do toho hodně štěstí. Děkuji, Alberte. Santos, další. Obrigado, <clears throat> presidente. Eu também queria, naturalmente... Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl samozřejmě velice srdečně přivítat eh, pana ministra a popřát všechno nejlepší do jeho předsednictví jako socialistický zpravodaj mě nesmírně těší, že tento půlrok je irským pololetím, protože Irsko je velice citlivé vůči problémům zemědělství a e, zejména proto se domníváme, že naše očekávání budou vyslyšena. Také mě velice těší odhodlanost, kterou jste vyjádřil. I my jsme rovněž tak odhodlaní a angažovaní. Připraveni proto, abychom práce mohli ukončit ještě za vašeho předsednictví. Máme také ochotu nalézat kompromisy. Tento kooperativní duch k nalézání kompromisu se musí jistě projevit eh, i na radě. Co se nás týče, jistě se nám podařilo eh, z zhruba eh, tři tisíc pozměňovacích návrhů filtrovat 350, to můžeme všechny podepsat. Hlasovalo se o nich i zprávy stínových zpravodajů. Zpráva se setkala se souhlasem poslancům. Tato zpráva je známa, aniž bych tady příliš dlouho hovořil. Myslím si, že známe své vzájemné pozice a i témata, kde máme největší problémy, jsou vlastně známá. Myslím si, že to můžeme projednávat co možná nejlépe, abychom dospěli k dobrým řešení. A ještě jednou bych rád řekl, že já osobně jsem skutečně ochoten využít veškeré neformální kontakty pro dosažení eh, kýženého cíle. Čili nejenom formální jednání, potřebujeme rovněž flexibilitu a je pěkné, že jste rozpoznal a uznal efektivitu naší práce a myslím si, že v dalších měsících bychom měli pokračovat stejně. Děkuji, nyní pretrujeme za Alde. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, je pro mě potěšením vás tady přivítat. A Ráda bych vás přivítala také za frakci ALDE. Víme, že před námi je obrovský mamutí projekt, je zatím eh, spousta eh, materiálu, který musíme v krátké době zpracovat a ceníme si toho, že irské předsednictví je připraveno eh, se vydat také novými směry, novými cestami. Zaznělo to podle mě naprosto jasně. Musíme najít nové úrovně, nové způsoby, tak abychom co nejrychleji, nejhladčeji došli k cíli. Jak jste řekl, čas nás tlačí, to mohu jenom potvrdit a víme také, že Eh, irský eh, národ je eh, znám svojí odolností a konečně se nám podaří uzavřít i těch posledních 30 bodů, za to jsme rádi. Protože v radě to vlastně není jiné než v parlamentu, jde o mnoho různých názorů a na konci to není tak, že všichni jsou úplně nejšťastnější na tom finálním výsledku. A já vám tedy bych ráda popřála abyste měli rozumný eh, mandát pro vyjednávání, tak aby v trialogu se vám podařilo dosáhnout dobrého výsledku a parlament udělá vše pro to, aby eh, jednání v trialogu probíhalo rozumně a abychom se dostali eh, k výsledku, který bude vyhovat všem třem stranám. Děkuji za slovo. Děkuji, Brito, Říkal pan předsedo a nyní zelení Martin. Vážený pane ministře, i já bych vás rád jménem frakce Zelených zde přivítal. Všichni se asi shodneme, že máte opravdu velmi ambiciozní harmonogram. Eh, to bude velmi náročné pro všechny. My samozřejmě nebudeme schopni si tolik termínů závazně stanovit, ale Rád bych se zeptal, co myslíte tou flexibilitou eh, a tím, že nebudeme pracovat v rámci normálního trialogového rámce. Co tím přesně myslíte na těch příštích pár měsíců? Co máte v úmyslu? Eh, samozřejmě hodně toho odvisí od rozhodnutí o víceletém finančním rámci příští týden. Já si dělám trošičku obavy o to, Eh, že jednoznačně zde budou rozhodnutí, která budou mít ať přímé nebo nepřímé dopady na to jednání jako takové různé ty plány škrtů eh, a tak dále, zejména v prvním a druhém pilíři, to nám dělá velké starosti. Eh, zejména ten první pilíř, ve kterém se bude škrtat, ale ne tolik jako v tom druhém. A právě ten druhý pilíř je v mnoha členských státech velmi důležitý nástroj to musíte do těch jednání jednoznačně začlenit, aby tam nedošlo k něčemu nežádoucímu. Pan Van Rompuy eh, ve svých kompromisech také navrhl mnoho věcí, které, eh, které v podstatě Eh, nejsou ani tak eh, v zájmu eh, pana Van Rompuy, ale spíše sektoru zemědělství. Já se chci zeptat, kolik toho do těch závěrů přišlo z té Rady pro zemědělství a jak to asi stíží práci nám všem. A dále ono se, můžeme si mluvit o pozici parlamentu, když parlament něco, něco odhlasoval, to ano, ale pak můžeme hovořit také o historických faktech, která například země jako je Irsko by znevýhodnila. Já nevím, jak moc úspěšný je ten regionální model v Německu, nicméně nejspíše to bude základ pro nějaké sjednocení celé Evropy v oblasti hospodářského, hospodářské soutěže a takového sjednocení Evropy. Takže bude určitě potřeba eh, jednat ambiciozně, budeme muset přizpůsobit platby v celé Evropě a to přizpůsobení bude velmi složité. Eh, bude složité získat eh, podporu nově přistoupivších zemí, které budou samozřejmě hovořit proto, že to přizpůsobování musí postupovat rychleji. Eh, nejde také pouze o eh, konkurenceschopnost evropského zemědělství, to je důležitá věc, ale ne jediná věc. Musíme řešit otázky, jako je ochrana klimatu, ochrana životního prostředí a tak dále. A eh, tam nejde jenom o nějaký nadpis kapitoly. Samozřejmě všichni chtějí ten takzvaný screening, ale když se podíváme na to, zda to má být odpovědnost členských států, nebo to má být, nebo to má být dobrovolné, Eh, tak tam už se neschodneme. Takže nestačí jenom nadpisy, nestačí jenom hesla, jde i o obsah. Musíme veřejnosti jasně říci, že to, co bude zaplaceno, bude zaplaceno mimo jiné také proto, že se bude chránit životní prostředí. A my jako frakce zelených eh, jednoznačně s tím obsahem v této oblasti chceme nějakým způsobem pohnout. A budeme v tom pokračovat i v rámci jednání o kompromisech. Zatím se nám toho příliš nepodařilo ale řekl bych, že veřejnost od nás jednoznačně očekává, že uděláme kroky k e, zemědělství udržitelnějšímu, přátelštějšímu vůči životnímu prostředí a věřím, že v rámci našich institucí, rady, komise a parlamentu se nám to podaří prosadit. Děkuji nyní za EKR Jim Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás také rád přivítal, pane ministře. Eh, rád bych vám popřál hodně úspěchů v eh, následujících eh, pěti měsících. Měsíc už máte za sebou a určitě to bude velmi intenzivní. Čekávám, že na konci to bude opravdu, opravdu intenzivní a máte před sebou výzvy. Ve svém projevu jste hovořil o, také o kompromisu. My Víme, co to znamená kompromis. V mnoha příležitostech se v našem výboru o kompromisy usilujeme. Někdy jsme často velmi rozdílných názorů. Ale já mám na vás dotaz. Myslíte si, že rada eh, skutečně to zvládne? Protože kdykoliv jsem měl co dočinění s radou, tak mně přišlo, že tato dovednost jim chybí. Chybí jim znalost o tom, jak parlament funguje. A já si myslím, že to je velký úkol, který je před vámi, abyste se k něm dostal. Ehm, protože eh, my tam nejsme jenom proto, abychom si vyslechli, co nám řeknou, ale jsme nedílnou součástí rozhodování o budoucnosti společné zemědělské politiky. A dále bych se vás rád zeptal na další věc. Jak je to s bezpečností potravin? Bezpečnost potravin byla jeden z velkých požadavků před dvěma, třemi roky. Všichni o tom mluvili, všichni si mysleli, že to je skvělá věc. A mohla byste mi říct, když se podíváte na ty návrhy, které eh, budou řešeny, tak jak tam eh, zajistíme potraviny, zabezpečíme potraviny? Já to tam nikde nevidím. Eh, všichni zemědělci v Evropě požadují omezení byrokracie, a já vám musím říci, že návrh komise sebou ponese minimálně eh, o 15 vyšší náklady v administrativě. A nevím, jaký by byl návrh, ehm, na jaké jsou náklady toho návrhu, který jsme schválili minulý týden, ale nečekám, že budou nižší než těch 15 To znamená, na místě otázka, co tady vlastně děláme. Bylo nám řečeno na úplném začátku, že musíme v pilíři 1 eh, schválit nebo akceptovat eh, greening, abychom zajistili rozpočet. Ozelenění. A teď tady máme ozelenění v prvním pilíři a škrty v eh, rozpočtu. A jak to budeme řešit? Jak, jak mi na to odpovíte? Protože když dojde ke škrtům v rozpočty, tak pak máme ozelení v pilíři 1, má tam zůsta, nebo jak se mnozí domnívají, tak by se to mělo vrátit do pilíře 2, nebo dostat do pilíře 2. A tady skutečně musíme se pustit do práce, protože musíme eh, dát a zajistit eh, takový politický rámec zemědělcům, na kterém budou moci pracovat. My se snažíme najít řešení, které by fungovaly pro všechny, pro sever, jih, západ, východ, to znamená pro celou EU. Ale ono to nefunguje. A musíme se snažit najít dostatečný manévrovací prostor, dostatek flexibility, tak, aby to fungovalo, abychom umožnili fungování. Vy jste řekl, že tady je příležitost, abychom to udělali. Já vás chci ujistit, že moje frakce udělá všechno, co bude v našich silách, abychom uh, zajistili, že na konci vašeho předsednictví bude stát dohoda. Ale musím říci, že my neschválíme žádnou dohodu, která nebude nohama na zemi. Chceme dohodu a ale dohodu, která bude fungovat. A která může fungovat pro ty, kteří ji musí zpravovat, to znamená na úrovni vlády, ale musí fungovat také na úrovni zemědělců. Děkuji za pozornost. Grazie, Jim. Děkuji, Jim. Nyní jménem kolega Elmer. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Já tady eh, zastupuji svého kolegu, pana Agnew. Eh, možná eh, stará, že tady není, ale já udělám vše, co bude místa, abych ho zastoupil. Pane ministře, máte pouze 6 měsíců, abyste zlepšil ten návrh reformy a mě by zajímalo, kde je to zjednodušení, které jste nám slíbili. Ehm, není po něm žádná stopa. Kde je to omezení administrativy? Máme složitá pravidla, které se točí okolo ekologie a rozlišujeme eh, správce eh, plochy a zemědělce a tak dále. A já nechápu, čím to má eh, věc, život zemědělce zjednodušit, nebo kde je ta větší transparence. Vůbec tady nejde o reformu, je to v podstatě to samé, nebo dokonce ještě horší a je to protekcionistický, protitržní eh, trh, například co týká oblasti cukr. Pane Koveny, pane předsedo, eh, Spojené království a spotřebitelé platí v podstatě dvojnásobek ceny za cukr, než by mohli a pracovní místa ve Spojeném království a jiných oblastech eh, tyto za to zaměstnání tady nebudou a pak je tady otázka Tatum Lyle. Eh, a reforma cukru eh, z loňského roku a jeho otázka zůstala nezodpovězena. Mohl byste nás ujistit, že budou co nejrychleji řešeny i tyto otázky? Ty dnešní návrhy tyto problémy vůbec neřeší a v době, kdy rostou ceny potravin, tak tyto návrhy představují protekcionismus, špatné řízení trhu a ponese to sebou následky pro trh Spojeného království na další dekádu. A já vás prosím, abyste e, vzali rozum do hrsti a e, aby se to odrazilo v reformě. E, zemědělci nemohou mít, aby neměly být blokováni nějakými eh, perverzními eh, pobítkami zaměřenými na ozelenění. Pak tady jsou rafinérky eh, na cukr. My nechceme, aby ztráceli svá pracovní místa kvůli staromodnímu protekcionismu. A velice naléhavě očekávám vaši odpověď. Pan předseda, výborně. Tím jsme dali prostor všem koordinátorům frakcím. Já dám ještě slovo Simonovi, aby mohl zareagovat na to první kolo a poté se pustíme pustíme eh, do dalšího kola, to znamená, budou mít slovo zpravodajové, stínoví zpravodaj a všichni další, kteří se přihlásili o slovo. Eh, pane ministře, máte slovo. First of all, um, thank... Dobrá, děkuji vám. Děkuji všem za velmi přímé otázky a za upřímnost. To je, myslím, přesně ten druh diskusí, který potřebujeme. Nejde jenom o zdvořilosti. Tak, eh, k Albertovu komentáři. Souhlasím, potřebujeme už v příštím týdnu diskusi o víceletém finančním rámci, tam, ab, tak abychom přešli z té přípravné fáze na fázi finalizační, až už budeme tedy vědět, kolik peněz skutečně eh, dostaneme pro SZP v kontextu celkového víceletého finančního rámce. Samozřejmě z hlediska Rady ministrů chceme učinit co nejvíce rozhodnutí, tedy mezi ministry zemědělství, pokud jde o implementaci tohoto rozpočtu, samozřejmě ve spojení s vámi v rámci procesu spolurozhodování. Nicméně v příštím týdnu každopádně nějaká rozhodnutí padnou. Pokud jde o jednání o víceletém finančním rámci, který řeší pan Van Rompuy, budou to ty procentní alokace pro ozeleňování, pro konvergenci mezi zeměmi, a zbytek toho jednacího balíčku, to jistě všichni velmi dobře znáte, pokud trošku sledujete ty eh, diskuse, které probíhají. Pokud vím, tak hned po mně eh, přijde někdo z komise, kdo vám bude povídat něco o přechodných opatřeních pro rok 2014 ze strany komise. Samozřejmě eh, bude asi potřeba mít alespoň jeden rok mezi finalizací politických umluv v rámci politiky změn, reformy SZP a mezi tím, než eh, jednotlivé členské státy zajistí, že ta nová opatření budou fungovat i v terénu. Ehm, jsou to ty věci, o kterých hovořil Jim, Roger a ostatní, že to, co my tady měníme jako politiku, musíme také nějakým způsobem implementovat v členských státech prostřednictvím, a, v prostřednictvím agentur a všech ostatních struktur, které budou muset vzniknout a které zajistí, že ta pravidla budou aplikována a aplikovatelná ehm, a pochopitelná i zemědělcům, což nejde uspěchat. A právě proto komise teď chápe, že i když bude politická schoda v červnu, tak zbytek roku bude potřeba na vytvoření příslušných nařízení souvisejících s touto dohodou a, s dohodou a bude potřeba mít i určitý přechodný režim v roce 2014, samozřejmě za předpokladu, že se shodneme na víceletém finančním rámci a teprve poté od 1. ledna 2015 bude plná implementace. To je, myslím, ten harmonogram, se kterým všichni počítají, se kterým všichni pracují. Pokud jde o příspěvky Luise, jsem rád, že máte pocit, že to chci všechno stihnout, protože chci. A velmi dobře si uvědomuji, jakou roli v tomto procesu bude hrát parlament. K Jimovým komentářům. Já jsem v Evropském parlamentu strávil tři roky a uvědomuji si, co vás trápí, pokud jde o ten proces spolurozhodování. A samozřejmě toto téma je z hlediska spolurozhodování snad to nejdůležitější, co tento výbor, co tento parlament kdy řešil. A je potřeba zajistit, aby ta jednání byla úspěšná. Oblasti, které budou složité. Eh, je složité dát jednotnou odpověď, protože parlament zatím nemá vyjasněnou eh, jednací pozici ale některé ty oblasti, které jsou problematické pro vás, budou problematické i pro mě z hlediska nalezení koncenzu v radě. Nechci podceňovat výzvy, před kterými naše předsednictví stojí, pokud jde o získání té definitivní jednací pozice na straně rady. E, máme zde velké rozdíly v názorech u celé řady témat, ale myslím si, že poté, co dojde k dohodě na víceletém finančním rámci, to bude všechno zase jinak a myslím si, že panuje ochota nalézt kompromisy. Samozřejmě, až budeme jednat s parlamentem, budeme jednat hlavně o těch hlavních tématech, o ozelenění, o vnitřní konvergenci, o různých pobídkách a podporách pro mladé zemědělce, o zastropování a tak dále. A určitě se objeví různé názory, například i na věci, jako je eh, ten trh, společná organizace trhu a jeho segmentace. Parlament i rada eh, se různí v tomto názoru. Některé země chtějí mít volnotržní přístup, některé země se takového přístupu naopak bojí a chtějí eh, řídit eh, trhy a ceny přísněji prostřednictvím pobídek a tak dále, ale to tření tady vždycky bude. I v parlamentu, i v radě to zkrátka nezmizí. Já předpokládám, že i v trialogu Eh, s komisí a našimi dvěma institucemi se to bude objevovat a bude na nás, na všech, abychom našli nějaký pragmatický způsob, eh, jak se z těch problémů dostat. No, ty eh, názory se zkrátka různí a různit budou. Konec konců jsme to slyšeli i teď v tom kole jednotlivých intervencí. K panu Hojzlingovi. Podrobně se o ozelenění nemohu zmínit. Já vím, že to je oblast, která vás velmi zajímá, eh, zejména pokud jde o ten definitivní výsledek, aniž bych měl mandát pro jednání udělený radou. Mohu vám sdělit svůj osobní názor, ale to vám k ničemu moc neposlouží. Takže nejprve je potřeba mít jednací mandát, který bude pochopitelný a jednoduchý a e, který bude mít nějakou hodnotu pro udržitelnost, pro životní prostředí, pro produkci potravin. A přesně o to se snažíme. Je pravdou, že účetní dvůr odhadl, že implementace nové SZP, tak jak ji navrhuje komise, bude asi mít vážné dopady na náklady. Mluví se tam o navýšení až 15%. A to není přijatelné, to není přijatelné ani pro radu, to mohu říct naprosto jistě. A není to přijatelné ani pro parlament. E, právě proto jste měli těch 8 tisíc pozměňovacích návrhů. Proto máte ten jedno, tu jednodušší sadu návrhů, e, než tu sadu, která tam byla e, předložena komisí. A teď eh, v podstatě je k ničemu říci mě a obvinovat mě z toho, že chci zjednodušovat. Parlament musí říct, co si sám představuje pod pojmem zjednodušování. Musíme hovořit o tom, že parlament musí být centrální součástí tohoto rozhodovacího procesu a pak, to tak má být, tak i vy máte stejnou zodpovědnost vůči mně. I vy musíte zajistit, že to zjednodušování bude a že SZP bude fungovat. Takže prosím, jednejme skutečně jako rovní partneři. Nedívejte se jenom na mě a nehledejte u mě všechny odpovědi, já je neznám. Já se budu snažit ty odpovědi v rámci nějakých jednání a kompromisů v radě nabízet. Vy musíte ale činit to samé. Pak se na to podíváme, sesypeme si to na jednu hromadu a budeme doufat, že ty nejlepší myšlenky s obou institucí dosáhnou koncenzu o nějakém finálním kompromisu, se kterým budou všichni spokojeni. Rádi jistě uslyšíte, že některé kompromisy, kterými se zabýváme eh, postupně tím, jak v radě pracujeme, Eh, jsou vypracovány na základě kompromisů předložených eh, vámi. To, myslím, dává smysl. Já se tím nebudu, já se tady nebudu nějak rozvážňovat a, rozvážňovat a zabíhat do podrobností, ale každopádně chci říct, že vaše kompromisy jsou velmi smysluplné. Některé samozřejmě jsou trošku eh, kontroverznější, ale konec konců, kdybychom všichni uvažovali stejně, tak nemusíme mít režim spolurozhodování, že ano. Pokud jde o Jimovi komentáře, to vy jste vždy tak upřímný jako, jako obvykle. Pokud jde o potravinovou bezpečnost, osobně sám za sebe říkám, že to je pro mě velmi důležité téma. Jako irský ministr konzistentně toto téma neustále v radě opakuji. Ano, Společná zemědělská politika Evropské unie musí zajistit, že se produkují potraviny stejným způsobem, udržitelným způsobem a způsobem, který bude šetrný vůči životnímu prostředí a bude dbát Eh, změny klimatu, ale je potřeba produkovat více potravin. To je nutné si říci zcela jasně. Do roku 2030 víme, globálně budeme potřebovat o 40 až 50 více potravin, než momentálně produkujeme. To se považuje za všeobecně známý a jasný fakt. A do roku 2050 to bude ještě víc. Roste nám populace, více lidí žije ve městech, máme větší rozvoj, zejména na kontinentech, jako je Afrika, Asie, Jižní Amerika a tak dále. A i Evropa musí hrát svou roli. Samozřejmě odpovědi se hledají velmi snadno, pokud jde o udržitelnost, když jenom hovoříte o intenzifikaci, kdy máme Eh, v podstatě méně zemědělské půdy a méně na, na všechno tlačíme, ale to není, ten, to není ta skutečná výzva. Skutečná výzva je to, jakým způsobem můžeme produkovat potraviny udržitelným způsobem, vzhledem ke všem otázkám eh, cross compliance a všem těm dalším zátěžím, eh, které farmáři musí řešit a udržitelnost a tak dále. Takže jak to všechno uděláme a zároveň, jak budeme produkovat více potravin a to je přesně ten problém, Eh, kterému všichni v rámci procesu této reformy čelíme. A právě proto je důležité to ozelenění. Aby to zůstalo jednoduché, aby ozelenění mělo um, skutečný smysl, aby to nebyl jenom zelený nátěr společné zemědělské politiky a abychom zároveň zemědělcům, kteří jsou progresivní, kteří chtějí produkovat více, konkurenceschopní jsou, nejenom v porovnání s, se zbytkem Evropské unie, ale i se zbytkem světa. Musíme je v tom podpořit. A teď otázka je, jak to uděláme, abychom zároveň eh, řešili udržitelnost nějakým zodpovědným způsobem. A to je výzva, před kterou SZP stojí a to je právě ta výzva, kterou se my snažíme splnit, pokud jde o ozelenění eh, v pilíři 1 a o tu sadu mechanismů v pilíři 2, pokud jde o ty různé prioritní oblasti, které jednotlivé členské státy potřebují podpořit, ať už je to udržitelnost, výzkum, inovace, změna klimatu nebo cokoliv dalšího. Momentálně je tam růz, daleko komplexnější mechanismus v pilíři 2, který má různé osy, tam jde v podstatě o to, že chceme o zemí, po zemích, aby progresivně e, utráceli v pilíři 2, ale když někdo utrácet chce, tak mu nasadíme svěrací kazajku. Takže je to velmi složité. Ani v radě zatím neznáme všechny odpovědi, ale snažíme se je nalézt. A k tomu, co říkal Roger, e, já si vás pamatuji velmi dobře z parlamentu, Roger, ano. Víte co, my k tomu přistupujeme politicky z úplně jiného hlediska, pokud jde o roli EU. Podle mého názoru má společná sada politik v celé Evropské unii obrovský význam k produkci potravin, k ochraně životního prostředí, k ochraně našich společenství. A společná zemědělská politika je v podstatě jediná komplexní společná politika, z hospodářského hlediska, která už funguje a fungovat bude. Samozřejmě má své mouchy a právě proto ji potřebujeme reformovat, zlepšit, potřebujeme ji zjednodušit. Musíme zajistit, aby Evropa zůstala konkurenceschopná, u nás na trhu i jinde, eh, na jiných světových trzích, tak abychom mohli využívat nové trhy, které rostou mimo Evropskou unii, mohli podpořit obchod, Musíme to zároveň skloubit s existujícím například cukro, eh, cukrovým průmyslem, který už máme v Evropě. Irsko o tom ví své. Eh, ovšem já teď musím hovořit jako předseda Rady ministrů, takže nechci zabíhat eh, příliš do svých osobních názorů, pokud je o ten cukrový režim. Ale chcete-li po mně teď hned čísla a podrobné odpovědi, tak to vám poskytnout nemohu, já ta čísla u sebe zkrátka nemám. Nechci vám naslibovat příliš, eh, abych to pak nesplnil, to bych nerad. A, takže za upřímnost, za upřímnost a teď se těším na vaše další dotazy. Děkuji, eh, pane ministře, děkuji také za způsob, jakým Eh, se schopen přistoupit k jednotlivým diskuzím. Eh, ještě kolegyně Rubix, zapomněl, zapomněl jsem na něho, takže prosím, máš hnedka slovo eh, jménem levice komunistů. Ano, chceme ukázat pochopení, co se týče vašeho představení, eh, jak jste vstoupil do sálu, usmíval jste se a mm, slibujete, že celá řada věcí bude realizována. Ale já se domnívám, že jirské předsednictví eh, má před sebou eh, toto zásadní předsednictví, eh, kdy se jedná o společnou zemědělskou politiku a chápu to správně, představitelé Irska a doufám, že to bude pokračovat tak stejně nadále, eh, byli v obtížných okamzicích vždy schopni naslouchat hlasu lidu a jednat takovým způsobem, aby obyvatelstvo bylo spokojeno. A to je výborný příklad pro Evropskou unii a očekávám, že eh, to bude vlastně se týkat i nás, poslanců, a že i vy nás budete inspirovat k tomu, abychom mohli podporovat vaši politiku a vy budete podporovat kompromis, ke kterému jsme dospěli. Víte, eh, že pracujeme na společné zemědělské politiky, ale že tady byla řada manifestací, eh, celá řada zemědělců protestovala před bruselským i štrasburským parlamentem, událo se hrozně moc, strašně moc věcí Eh, a eh, zástupci mé politické skupiny GUE eh, jsem zároveň zástupce Lotyšska. Chci se zeptat na přímé platby, o kterých se tady již hovořilo. To přeci není přípustné, aby v Evropské unii Eh, která je spravedlivá, panovalo něco takového. Prostě mý zemědělci říkají, že je třeba přizpůsobit eh, přímé platby, protože čekat až do roku 2017, abychom mohli dostávat eh, příslušný procentuální podíl, to rozhodně nevyhovuje našim zemědělcům a já očekávám, že vy vyslyšíte tento hlas. Zemědělci eh, bojují za jejich záležitosti. V příštích dnech se bude konat manifestace a Dokonce také 400 ohňů bude zapáleno podél Baltické cesty a oni se budou snažit eh, eh, vyjádřit svou touhu, aby je poslanci vyslyšeli. A doufám, že vy budete tou osobou, která také bude přemýšlet o sociálních eh, dopadech pro zemědělce. Děkuji. Grazie Rubix, Děkuji Rubixi. Nyní začneme s pravodaji, s tínovými zpravodaji a pak všichni ostatní. Nejdřív je Michel Dante a pak eh, další. Takže Michel. Monsieur ministre. Děkuji, pane ministře. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval za vaši odhodlanost kterou jste ukázal, abyste během těchto pěti měsíců, které nám zbývá spolupracovat eh, společně, aby tato spolupráce byla uspokojivá pro obě strany. Slogan naší unie je jednota v rozmanitosti. Domnívám se, že parlament eh, v tom, co vyslovil minulý týden, vlastně ukázal a potrhl tento slogan rozmaně, jednota v rozmanitosti máme cíle, ctižádosti a také e, angažujeme se ve směru s naším voliči, k našim voličům, tak, jak to řekl také pan Kapulas, e, zpravodaj k prvnímu pilíři. Byli jsme zvoleni většinou. Jistě, rada se může spolehnout také na postoj parlamentu. Je to poprvé, kdy přímá demokracie se uplatňuje v ustanování společné zemědělské politiky a tudíž, že eh, musíme vlastně eh, proskoumovat území, z něhož se někteří vzdálili. Během vyjednávání v okamžicích, kdy tento text se blíží a kdy zároveň bude třeba organizovat a ustanovit novou společnou zemědělskou politiku. Od doby, kdy tato byla ustanoveno, to byla v doba, kdy šest záviselo na, za, na výrobcích ze zahraničí a vyráběli jsme 80 toho, co jsme spotřebovali. Dnes je to něco obdobného ne pro těch 500 milion spotřebitelů, ale vy jste to tak řekl pro celou planetu. Evropští spotřebitelé očekávají od společné zemědělské politiky určitou stabilitu trhu, ochranu, co se týče zásob, ochranu kvality. To znamená, že nad rámec fungujícího zemědělství potřebujeme potravinový řetězec, který bude fungovat. A proto je nezbytné, že nejrůznější partneři nás žádají, aby to, co bylo formulováno pro rok 2020, stabilita, růst, se vyžaduje, abychom tady měli viditelnost zaměstnanosti a růstu. A mohu vás ujistit o tom, že vám vždy budu po boku, abych se snažil dosáhnout s vámi dobrých výsledků. Máme tady nejrůznější zprávy, jsme tady různí zástupci lidu. Samozřejmě můžeme vyjednávat tím, že spolu budeme diskutovat. Já tady velice ochotně dávám k dispozici svou disponibilitu pro příští měsíce. Děkuji Michel, Sebares a poté McGuinness a Kosinger, takže Iraš jako první. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych velice poděkovat eh, panu ministrovi a chtě, za to, že přišel mezi nás a za tuto zajímavou debatu. Přišel ve velice důležitém okamžiku, kdy vlastně vrcholí naše práce v této legislativě a zejména ve směru ke společné zemědělské politice. Víte, že na našem výboru máme velké očekávání jaký rol, jakou roli může hrát irské předsednictví právě v jejím ustavení a proto má zásadní význam, abychom byli schopni vytvářet tento prostor koordinace a kooperace. Musíme si uvědomit, že v rámci rady mohou existovat určité pochyby v tom, aby se došlo k dohodám v určitých místech. Je třeba uvědomit si, že práce, eh, která se konala v tomto výboru, ukazuje, že tady máme kapacitu spolupráce a kapacitu dosáhnout dohody. Navzdory tomu, že tady reprezentujeme nejrůznější země a přesto jsme dospěli k dohodě. Eh, proto je třeba, eh, že můžeme jistě dospět eh, k této reformě a eh, čelit současným aktuálním situacím. Musíme dát aktuální odpověď. Domnívám se, že rozdíl odpovědi eh, Evropské komise v rozdílu toho, co zešlo z parlamentu, jsou určité aspekty, které se konají diverzity evropského zemědělství a nezbytnosti aplikovat zemědělské nástroje flexibilním způsobem, jako například interní konvergenci, jako například pro moji zemi. Je toto naprosto zásadní nástroj, mm, aby práce parlamentu byla také uspokojivá. 7. Eh, a 8. února Pan von Ropuj řekl, že tady je dobré očekávání eh, z výsledku zasedání rady eh, nejenom, že snad se dospěje k dohodě, my doufáme, že se dospěje k dobré dohodě, k dobré dohodě, abychom mohli dospět k tomu, aby společná zemědělská politika se neprovozovala za škrtů, k jakým docházelo v minulých letech. Neměli bychom rozhodně připustit větší škrty v tomto ohledu. A co se týče jednotné organizace eh, společného, společ, společné organizace jednotných trhů, zde je třeba říci, že také máme různé nástroje, které můžeme používat, abychom posílili roli výrobců v celém řetězci. Máme tady příslušné nástroje, které v tom mohou pomoci a doufám, že i komise nám bude v tomto ohledu moci být nápomocná, abychom mohli hledat dohody i na radě. Chtěla jsem, dovolíte-li mi vznést jednu otázku, ne tolik z titulu eh, vašeho ministru pro, ministra pro zemědělství, ale právě protože reprezentujete Irsko. Zhruba před dvěma týdny se objevila zpráva týkající se eh, španělských hamburgerů, které v sobě měly stopy koňského masa a že snad i části irské inspekce eh, potvrdili, že to bylo něco jiného. Eh, nevím, zda toto vysvětlení by nemělo přijít s vysvětlením nějakého lepšího podložení, aby bylo jasné, že prostě Španělsko tady něco takového nezavinilo, aby se nevytvořila fáma, že z naší země pocházejí výrobky, eh, které by eh, měli potom špatnou pověst nejenom ve Španělsku, ale v celé Evropské unii. Promiňte, že se vás ptám na tuto konkrétní věc, ale chtěla jsem se vyslechnout váš názor. Eh, Iráše, e adesso... Mm, pan Aše a nyní pan McGuinness pak Kosinger. Takže paní Megines, stínová zpravodajka. Děkuji. Možná, že s ohledem na poslední připomínku mého předřečníka, tak eh, také já budu mít připomínku a eh, navážu na Michel Danta, protože on říkal, že potřebujeme potravinný řetězec, který funguje a to potřebujeme jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. Nejde jenom o ceny, ale jde také o kvalitu a o správné označování a mm, kontroly potravin po celém, eh, nebo v celém potravinovém řetězci. A to je něco, za čím si jako výbor stojíme a musíme trvat na tom, aby se tak skutečně dělo a možná, že to je bod, který si zaslouží podrobnější diskuzi. Pane ministře, vítáme vás opět v našem výboru. Eh, doufám, že nás podpoříte eh, v následujících eh, měsících, stejně jako my podpoříme vás je to dlouhý proces, který před námi ho stojí, ale není to um, sebevražedný proces a myslím, že bychom ho měli využít. Jde nám o to, abychom dosáhli dohody, která bude spočívat v několika zásadách. Vy jste hovořil také o bezpečnosti a o tom, že to je komplexní výzva, která se týká udržitelné produkce potravin a toho, že musíme produkovat více potravin. E, myslíte si, že tyto reformy nám pomohou e, tuto výzvu, tento úkol vyřešit? A mm, je, myslíte si, že to je skutečně pokus vytvořit konzistentnější, eh, celost, celistní, celostnější eh, systém? Jinak řečeno, myslíte si, že to bude fungovat? Dále, v rozpočtu si myslím, že jsme jako parlament eh, prokázali flexibilitu, pracovali jsme velmi dobře, přestože mezi námi jsou rozdíly a můžete počítat s naší podporou. Eh, vítám, eh, že má, mezi námi jsou tyto neformální kontakty během jednání o mandátu pro vyjednávání. Můžete se tedy spolehnout na parlament, ale mm, postřehla jsem vaše varování týkající se časového harmonogramu a myslím si, že bychom se nad tím měli zamyslet Myslím si, že se nacházíme v velice kritické zásadní fázi a tímto uzavřu uh, už svou připomínku. Ale nejsme úplně ve tmě, my víme, o co jde a pokud můžeme, tak uh, možná bychom měli zapracovat na těch technických aspektech a pokud můžeme uh, dosáhnout politické dohody, tak bychom tak měli učinit, protože už skutečně času nezbývá na zbyt. Pan předseda, děkuji. Uh, nyní Elizabeth Kosinger, stínová zpravodajka pro rozvoj venkova a pak uh, Pačakovský a Smith. Děkuji vám, pane předsedo. I z mé strany, pane ministře, vítejte. Děkujeme za velmi pozitivní slova, za velice pozitivní úvod, odvážný úvod a velmi precizní odpovědi na první kolečko otázek. Předřečníci i já si všichni myslíme, že je velmi dobrý signál ze strany eh, irského předsednictví, že chcete tuto reformu dovést do konce a chcete ji prosadit. Albert Des eh, už se vás ptal, co to bude znamenat. Komise přece řekla, že začátek jakýkoliv reform může být teprve na začátku roku 2015 kvůli technickému přizpůsobení a tak dále a tak podobně. Má konkrétní otázka k tomu je, v této oblasti, v oblasti rozvoje venkova, v oblasti přímých pladev, pladeb eh, budou určitě určité problémy, pokud jde o to odsunutí začátku této reformy. V jiných oblastech SZP to vypadá samozřejmě jinak. Já se chci zeptat, jak to vypadá v oblasti programování v členských státech s tím, že si musí nechat certifikovat programy, nechat si schválit programy na evropské úrovni. A chci se zeptat, jak konkrétně budou vypadat opatření o zelenění v prvním pilíři. I my zde v parlamentu jsme předložili velmi konkrétní a řekla bych velmi dobré návrhy, které eh, prosazují eh, velmi důrazně ekologizační opatření v oblasti rozvoje venkova, eh, které eh, chceme vidět i do budoucna. Chtěli bychom se zeptat, eh, jestli myslíte, že může dojít případně k nějakému jejich omezení, případně zpětnému zrušení. To by mě velmi zajímalo. A dále bych se chtěla zeptat také velmi konkrétně k oblasti rozpočtu. Ten poslední balíček byl řešen šéfy stát eh, už v listopadu, a o tom už se dnes také mluvilo, objevují se signály, eh, zejména na tu oblast zemědělství, které jsou dosti strašlivé. A eh, já bych se chtěla zeptat, jak bude vypadat rozvoj venkova v oblasti těch škrtů. Zda zde dojde k tomu, že ty důsledky těch škrtů budou různé v různých členských státech. Samozřejmě budoucnost ve všech členských státech závisí právě na rozvoji venkova, zemědělská výroba tím spíš. Eh, chtělo by to samozřejmě zohlednit různé aspekty, různé tradice v jednotlivých členských státech. Rozvoj venkova není pouze otázkou zemědělství, ale jde to spíše, je to spíše otázka celkového rozvoje našeho vlastního životního prostoru v celé Evropě ve všech členských státech. Máme v této oblasti velké úkoly, infrastruktura, odliv lidí z venkova, příliv do měst a právě rozvoj venkova může mít zásadní příspěvek k budoucímu vývoji venkovských oblastí. Zajímalo by mě dále, pane ministře, jak to vypadá eh, s výhledem na nějaký možný závěr těchto diskusí na příslušném, na příslušném summitu. Můžete nám říct si nějaké informace ze zákulisí, zda máte nějaké plány nebo zda jsou nějaké diskuze, které by směřovaly k nějakému pomyslnému plánu B, kdyby ten summit v únoru se přece jenom nenahodl, nedohodl a kdyby ten rozpočet nakonec nebyl schválen. A kdybychom tedy měli vlastně úplně novou situaci. Máte nějaké varianty pro toto? Děkuji. Děkuji, Elizabeth. Místo předseda Vysokovský a pan Schmidt. A po něm. Děkuji, panie przewodniczący. Chciałem nawiązać do głosu mm, pana Rubiksa. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan Rubiks měl v něčem pravdu. Když hovořil o situaci eh, v přímých platbách, tak myslím, že to bylo velmi trefné. Eh, nerovnost eh, přímých platbách mezi jednotlivými členskými státy, ty rozdíly poškozují eh, zájmy zejména nových členských států. A nejenom, že to je nespravedlivé, ale je to také naprosto zjevně protiprávní s ohledem na článek 18 smlouvy o fungování Evropské unie, která neumožňuje diskriminaci mezi členskými státy. A pak tady máme článek 40 odstavec 2, který zakazuje diskriminaci mezi eh, zemědělskými producenty v eh, Evropě. A tady máme před sebou um, obrovskou diskriminaci, nebo naprosto jasnou. A my sice vidíme celou řadu gest, ze strany eh, zpravodaje, tak přesto musíme trvat na tom, že i přes ta gesta se, trvá, se, se jedná o diskriminaci, která je nepřijatelná. A nejenom eh, je to takový políček eh, spravedlnosti, ale navíc je to s ohledem na eh, pro nás závaznou legislativu protiprávní. Pan předseda, děkuji Vašovskému a nyní pan Schmidt a poté předáme zase slovo panu ministrovi. Děkuji. Pane ministře, já vám osobně chci poblahopřát. Ehm, Mm, je tady celá řada mm, výzev a vy jste nám uvedli řadu konkrétních příkladů. Já chci říct něco k společné zemědělské politice a chci navázat na eh, kolegy. A, a hovořilo se o plítvání 50% a celá řada produkce se netýká pouze bezpečnosti potravin, protože je třeba řešit také jiné věci. Ale k velmi konkrétní otázce, protože vy jste v pozici, kdy skutečně můžete umožnit určitý pokrok my jsme schválili eh, legislativu, která má zvýšit povědomí a vláda, stejně rada to chce, vlády to chtějí a deset členských států, ale zatím váhá s implementací. V případě kravínu. A já mám dojem, že se je to opakující se vzorec chování. Eh, jak se stavíte proti těm zemím, které nesplnily eh, tyto standardy? A jak řešit naléhavost této otázky? Pak další otázka. Otázka CPID. Eh, tady se hlasovalo o otázce mimo eh, režimu podměněnosti. A eh, doma by velice by rádi slyšeli, jak se k tomu staví rada, k tomuto odstranění a zda si myslíte, že tento způsob je rozumný a přiměřený. A pak otázka eh, těch stop koňského masa v hamburgera, tak já možná si nevím, jsem vědom, jakého rozsahu to eh, dosáhlo. Myslím, že to řešila irská agentura a ty to řešili ve supermarketech ve Spojeném království a v Irsku, kde zjistili, že v hamburgerech asi eh, v 28% tam bylo obsaženo koňské maso a určitě to podkopává důvěru v dodavatelský řetěnec a myslím si, že to je evropská otázka, protože to maso koňské pochází z Polska, z Itálie a kdo ví odkud ještě, takže se to týká celého řetězce v Evropské unii a jenom to podtrhává eh, také tu otázku označování. A myslím si, že vy skutečně můžete něco změnit a je zapotřebí se na tuto otázku podívat. Můžete prosím potvrdit, že toto bude pro vás prioritou, kromě celé řady dalších věcí, které máte na starosti v rámci SZP a přeju vám hodně úspěchů, abyste eh, eh, to zvládli a potřebujete podle mě ještě více spojenců, než bychom mohli očekávat. Grazie, onorevole Schmidt. Adesso abbiamo... Děkuji, pane Schmidt, pan Doc a pak Arkin. Sorry, Mr. President. Um, a momentary lapse. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, omlouvám se, já jsem na chvilku zaspala. Pane ministře, ještě jednou bych vás velice ráda přivítala v našem výboru. Přejeme vám hodně úspěchu. Opravdu máte před sebou velké úkoly, máte na sobě velkou odpovědnost nejenom na SZP, ale také za společnou rybolovnou politiku, což jsou uh, velmi důležité oblasti obě dvě. A myslím si, že je důležité bylo dosaženo podstatného pokroku ještě před, eh, eh, do července tohoto roku, do června. Takže máte před sebou hodně výzev a úkolů stýkajících se tohoto eh, materiálu a patří sem také rozpočet. Nicméně myslím si, že kromě toho eh, sem patří jiné věci a viděli jsme to také eh, na základě prohlášení členů tohoto výboru. Jde tady také o očekávání členských států a zvládání jejich očekávání. A je to například očekávání nových i mladých, starších členských států, severu, jihu. Jsou tady velké rozdíly mm, v očekávání očekávání výsledků společné zemědělské politiky a velice ráda si vyslechnu vaše, e, váš názor, e, jak chcete řešit tyto překážky. Ráda bych nastínila několik bodů, které jsou e, důležité pro můj volební okrsek v severním Irsku. Jde zaprvé o regionální flexibilitu. Myslím si, že to je velmi důležité, protože nemůžeme mít SZP, která eh, se bude týkat 27 členských států, všech regionů. Eh, vezmeme-li v potaz všechny rozdíly, různé potřeby, takže je zapotřebí regionální flexibilita ze strany rady, je to velmi, velmi zásadní a zajímalo by mě, jak se na to díváte. Kromě toho je podle mě také důležité, abychom měli regionální flexibilitu také v oblasti ozelenění. Eh, já nejsem zrovna zastáncem toho, aby ozelení byl v plíři jedna, protože si myslím, že to sebou ponese mnoho problémů a um, mnozí už začali říkat, že nejde jenom o administrativu spojenou s klasickou byrokracií, ale už i s ozeleněním. Jak se díváte na ozelení na základě regionálního přístupu? Já myslím, že tady hrozí, že eh, vznikne další byrokracie pro farmáře, pro zemědělce. Pak další věc, která se týká eh, vaší domoviny, a sice eh, ta snaha o paušální platba. Myslím si, že je k tématu přistupovat citlivě a rozumně a mít rozumný časový rámec. A opět se těším na základní diskuze v radě na toto téma. Další věc, na kterou jsem zvědavá, jsou diskuze a na názor rady, který se týká podpory, jež je důležitá pro zemědělce eh, vyrábějící mléčné výrobky, protože tady je velká eh, volatilita a zejména po roce 2015 chceme zajistit podporu a určitou bezpečnostní záchranou síť pro tyto zemědělce, pokud eh, bude pokračovat volatilita v tom rozsahu, jako ji vidíme v posledních letech. Dále rybolov. Slyšeli jsme, že proběhne diskuse v radě, pokud je o kompetence eh, institucí v eh, případě jednotlivých složek a jejich sladění se Stavonskou smlouvou. A opět by mě zajímalo, jak proběhla vaše diskuze na toto téma. Myslím si, že to je opět důležité téma, je to důležité pro nás a je důležité, abychom měli nějaké jasné informace. A pak eh, komisar Pork měla by proběhnout diskuse o vepřínech. Mm, tady ehm, čelíme mm, konkurenční nevýhodě. Já si myslím, že by bylo vhodné to vyřešit co nejdříve a opět nás zajímají diskuze nebo nějaké eh, interní eh, informace o tom, co se děje. A v každém případě víme, že před vámi stojí velké těžké úkoly, takže vám přejeme hodně úspěchu. Bene, grazie, onorevole. Děkuji, pan Arkin, pak Lebrun a Jäger. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, vítejte. Přeji vám hodně štěstí. Jak vidíte, vaše předsednictví má z naší strany hodně dobré vůle, máte před sebou hodně úkolů, to je pravda. A přesně jste řekl, že teď je čas na jednání, protože parlament a tento výbor už strávil několik posledních let diskusí na toto téma a když ho neuzavřeme, tak to budou ti v příštím mandátu, kteří ta jednání uzavřou a to nikdo z nás asi nechce. Musíme to udělat teď, konečně o tom přestat jenom mluvit. Dovolte mi vyjádřit se také k jedné otázce o spolurozhodování. My nechceme od vás odpovědi, my to budeme dělat dohromady. A jsme připraveni za to převzít odpovědnost. Vy jste zmínil, že, máme, zbývají, že nám zbývají nějakých 30 témat. Že nám zbývá nějakých 30 témat. Já se nebudu ptát na jednotlivá z nich. Já se chci zeptat, jaké systémy, jaké struktury použijete na jejich vyřešení. Jinými slovy, jak je vyřešíte. Dále, pokud jde o víceletý finanční rámec, eh, slyšeli jsme, že jsou nějaké návrhy od Van Rompuy a od, od dalších, eh, pokud jde o významné škrty ve financování rozvoje venkova. Jak si myslíte, jaký si myslíte, že to bude mít dopad na rozvoj venkova jako takový. Vy jste hovořil také o takové pomyslné svěrací kazajce, pokud jde o rozvoj venkova. Kolik flexibility byste vy sám chtěl v tom finálním balíčku pro rozvoj venkova? Dále. Dva návrhy, které parlament eh, odsouhlasil, pokud jde o pozměňovací návrhy, eh, jsou, že by členské státy mohly využít až 30 národní obálky pro doplňkové, doplňkové platby zemědělcům. Jinými slovy by bylo nějaké dvojí financování na určitou plochu, kterou by určil členský stát. Jaký na to máte názor? A nakonec k otázce o zelenění. Ehm, tento parlament odsouhlasil pozměňovací návrh, kde by ty poplatky na ozelenění byly výplatné jako procento vztahující s, e, od, odvislé od základních pladeb e, příslušným zemědělcům. Jinými slovy, různí zemědělci by měli různé platby za stejnou úroveň ozelenění. A ráda bych se zeptala, co si myslíte o tomto konkrétním opatření. Děkuji vám, paní Harkin, e, kolega Lebrun a pak Elizabeth Jegle. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Pane do samozřejmě, pane ministře, připojím se samozřejmě k všem chvále, která tady zazněla. Děkuji také za vaši upřímnost, eh, i když eh, máte vlastně zkušenosti s paní McGuinness. Víme, že oblast rozhodování není stejná pro všechny, byť jsme na dobré cestě. Eh, moji kolegové již to řekli před mnou. My souhlasíte eh, s tím, co je ve hře pro budoucí společnou zemědělskou politiku. Já s tím souhlasím. Je to bezpečnost potravin, ale je to také dohodování mezi hospodářským a eh, prostředím a ekologickým. Pakliže se nám nepodaří najdou, najít cestu, aby tyto obě koleje fungovaly konstantně vedle sebe, nebudeme mít Evropu. Ale vy jste to rovněž také řekl. Skutečné téma je téma rozpočtu a téma kalendáře. A proto vám položím následující otázku. E, jakým způsobem odhadujete, flexibilitu, míru flexibilitu, kterou můžeme najít, aby se nerozpadlo zemědělství a nerozpadl venkovský rozvoj, aby to neohrozilo tu rozmanitost, kterou Michel tady již oslovil. Je třeba, abychom našli správné prostředky pro umístování prostředků na území Máme tady venkovský prostor a je to budoucnost nás všech i pro ty nejlepší naše zemědělce. Takže k tomuto bodu bych chtěla, abyste se vyjádřil specificky. Elizabeth. E Děkuji, Lebron. Elizabeth a poté Kirli. Děkuji, pane předsedo. Eh, ráda bych pozdravila vás, pane ministře. Děkuji vám mnohokrát za vaše slova. Vzbudil jste ve mně dojem, že máte naprosto jasné cíle, že jich chcete také konkrétně dosáhnout a my jsme si s vašimi cíly vlastně zajedno. Když budeme definovat vaše cíle s trvalou udržitelností a růstem, to je přesně to, čeho chceme dosáhnout. Když se potom podívám eh, zejména z pozadí růstu na ten druhý sloup, druhý pilíř, můžete poznat, že pro nás je obojí důležité. První pilíř pro zemědělství, druhý pilíř pro venkovský prostoj, prostor a pro roz, růst ve venkovském prostoru. A já bych chtěla oslovit jeden bod, který mi leží na srdci a který je poněkud obtížný v naší debatě. Třeba, že bych ráda řekla, jak již poznamenal náš pan předseda, eh, když náš tisk eh, nekritizuje úplně všechno, tak zase nebude ten náš návrh tak špatný je lepší, když nás všichni kritizují, než kdyby nás všichni chválili. Já jsem se setkala včera s mnoha zemědělci v Německu a byla jsem docela spokojena, eh, že jsem tam zaznamenala docela eh, úspěch. Zemědělci tedy že eh, můžou si zvyknout na určité byrokratické potíže, tak také mohou prostě s našimi předpisy žít. Eh, zemědělské podniky by neměly být nahlíženy jako ozeleňovací podniky per se. Je třeba, abychom je k tomu vedli. My jsme to vlastně tímto způsobem také formulovali v našich dohodách a máme tady zavedenou zásadu dvojího financování toto dvojí financování jsme trochu negativně hodnotili a já na to tak eh, nepohlížím. Znamená to férové nakládání jak s biopodniky, tak s konvenčně hospodařícími podniky, které přinášejí zemědělskou produkci. Férové nakládání, rovné nakládání pro oba druhy podniků Prosím, abyste ji o tom přemýšlel a zapojil to do vašich úvah. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Elizabeth. Myslím si, že musíme být hrdí na práci, kterou odvádíme. Pan Gerling a pan, poté pan místo předseda Děkuji, pane předsedo. Také ráda bych, já bych vás ráda přivítala. Nebudu hovořit o eh, společné zemědělské politice, <laughs> nevím, jestli to je pro vás úleva, eh, ale myslím si, že už tady v podstatě zaznělo všechno, takže já se vyjádřím k ničemu jinému, co se tady děje a kde nám hrozí riziko, že zapomeneme na jiné důležité věci. O co jde? Jde o komunikaci eh, nebo sdělení komise regionální ředitelství Sanko z 29. ledna, kde šlo o návrh o zákaz pesticidů. A ty, kteří na tomto tématu pracují už další dobu, tak velmi dobře vědí, že tyto konkrétní pesticidy eh, se eh, vyžadují, abychom našli odpovědi na otázky. Ale o to mi tedy nejde. Mně jde o to, zda generální ředitelství Sanko postupuje přiměřeně ve svých návrzích a zda jednají rozumně s ohledem na důkazy, které mají k dispozici. Takže to jenom, abych shrnula, co se děje. V podstatě od 1. července eh, navrhují zákaz na základě zprávy z 16. ledna, eh, kde se poukazuje na nedostatky, ale eh, v oblasti vědy, údajů uznává se, že to vypracování této zprávy proběhlo velmi rychle, za tři měsíce, protože to byl tlak ze strany komise a uznává se také, že tady hraje roli celou řada faktorů, různé parazité, choroby, a tak dále a tak dále. A výsledkem toho je, že navrhují zákaz. A já si myslím, že to není přiměřené, zejména protože uznávají, že mnoho problémů eh, pochází ze zneužití eh, používání pesticidů, zejména v případě osiva, jde o neonikotinoidy. A lidé, kteří je používají a mají z toho prospěch, tak eh, samozřejmě jsou jsou tady i zastoupení i v parlamentu. A zítra proběhne eh, ve Skofě, eh, pardon, již dnes, zapomněla jsem na jeden den, proběhne jednání ve Skofa. Eh, jde o mm, prováděcí akt, to znamená, my do toho nemůže zasahovat a na radě jste jediní, kteří do toho můžete nějak zasáhnout. A já vás prosím jednak, abyste nám řekli, jak vy sám se na to díváte, pokud můžete se k tomu vyjádřit, a e, pak mě také zajímalo, e, jaký je váš názor, jak si myslíte, že diskuse se SKOFou bude probíhat a jak tomu e, přistoupí rada, jak přistoupí k doporučení, které se radě dostane. Děkuji, pán předseda, děkuji paní Killing, na ní pan Sikidecký, místo předseda a poté další kolega. Cidy. To poradí. Pokud jde o pesticidy, tak byla provedena analýza ta analýza se zabývala množstvím a účinnými látkami, které eh, mají být použity, eh, pokud chceme eh, vypustit tyto pesticidy, pokud se s nimi chceme vyhnout. A ta analýza v podstatě řešila to, co je možné. Byla zveřejněna nedávno, na mm, dalších analýzách se ještě pracuje. K reformě. Reforma a ozelenění No to všechno se kombinuje nebo směšuje se eh, ekonomickými strukturami a produkčními strukturami. A jestliže zasahujeme do příjmu, tak potom musíme také myslet na kompenzace. A musíme eh, dávat pozor na to, abychom v případě společné zemědělské politiky eh, neměli více škrtů, než tomu je doposud. Jaká je současná situace? Když se podíváme na platby, například eh, na Baltu, kde navyšujeme platby, tak eh, musíme někde toto navýšení kompenzovat, někde jinde. A myslím si, že tady eh, chybí Chybí tady kroky při provádění. Jde o to, že toto povede k tomu, že více zemědělců dostane méně podpory, než tomu je doposud. Pak další věc, druhý pilíř. Jak to je se zeměmi, které mají menší příjem? Vypadá, že to, že ty jsou nyní více zasaženy a my potřebujeme, aby došlo k modernizaci jejich zemědělství, ale otázkou je, jak to má být financováno naše další práce na společné zemědělské politice, tak tady by mělo jít také o eh, nařízení z prosince. Pokud chceme dosáhnout zlepšení kvality. Ale myslím si, že už máme určité zkušenosti i s dosavadní reformou. Dále, intervence. Že zásahy v zemědělství. Já si myslím, že to úzce souvisí také s formou eh, výroby v zemědělství, s formou produkce, jak zemědělec produkuje. Například, když eh, se to týká také úrody a množství úrody. A podle mě to je naprosto zásadní prvek. Pak je tady problematika konzistence. A politika soudržnosti. Právě v oblasti venkova. Právě v oblasti venkova musíme eh, zvolit strategický přístup. protože právě zde je toto téma zásadní. Potom další témata jako interní konvergence a tak dále. Já myslím, že je zapotřebí, aby eh, jsme zajistili, že nás budou také poslouchat. I ve světě. A je důležité, abychom byli přítomní, aby nás bylo slyšet. Konec konců nestačí mít společenství jen v Evropě, ale také v Evropě. Eh, pan předseda, paní Renata Kalněte. Monsieur le Président, um, I would like to join my... Děkuji. Já bych se ráda připojila k těm všem, kteří chválí očekávání od irského předsednictví. Jednoznačně si uvědomuji, že pakliže nedojde ke schodě na víceletém finančním rámci, a na reformě SZP, tak ta dohoda zkrátka zbude na příští eh, parlament, na příští parlamentní volební období. A přeji vám proto hodně štěstí. Evropská unie je založena na určitých základních principech. Jeden z nich je společný trh, jeden z nich je eh, férová konkurence na tom trhu. A já, když mluvím se zemědělci v Lotyšsku a v jiných pobaltských státech, tak oni se mě neustále ptají, a kde je ta spravedlivá konkurence? Proč ji tady u nás nemáme? Náš premiér eh, se právě tímto velmi aktivně zabývá v radě. Jde nám o to nalézt spravedlivé řešení. A to jak pro první, tak pro druhý pilíř. Pro Lotyšsko, Estonsko i Litvu je toto velmi důležité téma a všichni vlastně přemýšlíme stejně. Pokud vím, tak peníze, které jsou potřeba na konvergenci, se vezmou zkrátka jiným zemím. A zemědělci v těchto zemích, eh, kteří po desítky let už měli příležitost k budování silného zemědělství, tak o to vlastně přijdou, ale pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko eh, jsme, platí to, že jsme se do svobodného společného trhu dostali teprve po pádu Sovětského svazu se všemi dopady, které to mělo. Doufám, že vaše rozhodnutí bude moudré a spravedlivé. Eh, spoléháme na váš úsudek. Grazie. Renata, gli ultimi due... Děkuji, Renato. Nyní poslední dva vystoupení, pan Ashworth a pak Higgins. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pro informaci eh, bych chtěl trošku umírnit očekávání tohoto výboru, pokud je o ten rozpočtový proces. Já teď hovořím jako člen rozpočtového výboru. Je pravda, že pan Van Rompuy doufá v dohodu 7. Eh, a 8. února, ale musím zdůraznit, že je zde skutečně ještě mnoho co musíme udělat, pakliže ta dohoda má skutečně nastat. Rád bych připomněl tomuto výboru, že i když se dohodna sedme, eh, Rada 7. a 8. dohodne, tak podle ustanovení Lisabonské smlouvy toto musí ještě schválit parlament. Nejbližší datum, kdy to můžeme udělat, je plenární zasedání v březnu a v březnu by to pak vyžadovalo kvalifikovanou většinu při příslušném hlasování. Kolegové si musí uvědomit, že parlament stanovil velmi ambiciozní požadavky na víceletý finanční rámec. 550 kolegů hlasovalo pro 1,13% navýšení rozpočtu v rámci zprávy zvláštního výboru ŠUR. Takže to je stanovisko parlamentu a musím vás vám připomenout, že to je velmi vzdáleno tomu kompromisu 1,01% eh, navýšení v rámci návrhu pana Van Rompuje. Kromě toho parlament stanovil čtyři klíčové body, čtyři klíčové požadavky, které má a ve všech těchto klíčových požadavcích se setkává s naprostý, naprosto odmítavým stanoviskem v radě. Takže já bych jenom rád umírnil ta očekávání a upozornil na to, že pravděpodobně se stane to, že parlament v březnu návrhy pana van Rompuje odmítne. Pakliže se to stane, tak budeme mít maximálně tříměsíční okénko, kdy budeme muset dospět nějakého kompromisu. A chci vás upozornit, že bez toho kompromisu vlastně vůbec nemůžeme říci, jaká ta čísla pro společnou zemědělskou politiku budou, kolik budeme mít peněz. Děkuji. Děkuji, Richarde. Eh, dělal si dobře, že jsi nám to připomněl. Ale ještě dám slovo Albertovi a poté to bude nakonec pan Higgins. Ja, danke, Herr Minister. Ich, ähm... Bolte, um... Díky, pane ministře. Já jsem chtěl začít tam, kde předřečník přestal u víceletého finančního rámce. Tam se nejedná o peníze. Peníze jsou spojeny s obsahem. Podíváme-li se na návrhy, nejedná se jenom o celkovou sumu. Rozpočet je sestaven podle jednotlivých položek a těch se týkají jednotlivé obsahy. Takže by se klidně mohlo stát, že na základě rozhodnutí o víceletém finančním plánu eh, některé detaily společné zemědělské reformy budou rozhodnuty ministry a my, my budeme jaksi mimo hru. Chci se vás zeptat, jak eh, se nechají tyto dvě věci skloubit obsahově k zemědělské reformě. Myslím, že jste správně poznamenal, že naším nárokem musí být udělat takovou reformu, aby zemědělství během desetiletí eh, bylo konkurenceschopné a perspektivní. Chceme-li to, pak můžeme jistě postupovat odvážně. Eh, zhruba Teď je tomu tak, že 80 všech výdajů z agrární politiky jsou eh, převody z příjmu. Jenom 20 se používá především ve druhém pilíři pro inovaci zemědělství, pro podporu investic a tak dále tak trochu postrádám, že nejsme kurážnější, že se nepohybujeme od, tohoto procent, od této procentuální sazby a nechceme postupovat poněkud eh, inovativněji. Na to již poukázala řada předřečníků. V době, kdy stojíme před epochální změnou, poprvé v posledních desetiletích trh s potravinami už není trhem poptá, nabídky, ale trhem poptávky. A to je rozhodující změna, eh, protože dříve, abychom věděli, jak nakládat s takovou velkou nabídkou potravin na evropském trhu. A jako ministr vaší země, a to už řekla celá řada předřečníků, se na to upozornila, abych se přela, kdybychom ve vnitří konvergenci postupovali poněkud odvážněji. A ta staha členských států, která je podporována, slouží konvergenci, posunout něčeho a zachránit to, co zachránit jde, to by nebylo příliš perspektivní. V mé zemi a vůbec ve všech německy hovořících zemích ex- existoval dlouho pojem dojiče, gaučového dojiče. To byl tedy eh, ten, který eh, vlastně seděl doma na gauči a žil z leasingu kvot, kdy jiní produkovali mléko a museli za to platit. A když se podíváte na situaci v určitých evropských zemích, a k tomu patří i země, z níž pocházím, tak teď máme zase gaučové držitele prémií. To znamená, máme tady řadu, máme tady řadu lidí, kteří prostě si jaksi nahospodařili nároky na platby, ale de facto ze zemědělství vystoupili, ale žijí za pomoci těchto podpor. Jistě to povede ke kritice a podaří se nám to zvládnout jedině, eh, když se prostě budeme pohybovat pryč od těch prémiových pladeb a půjdeme do vyrovnaného a stejně přístupného modelu. Děkuji. Výborně, Herberte. A ještě předtím, než udělím slovo panu Higginsovi jako poslednímu, tak bych rád pozdravil eh, skupinu irských studentů. Eh, jsou tady dnes dopoledne na návštěvě z asociace, jsou to členové asociace Young Fingel. Mm, určitě mají blízko k našemu panu ministrovi a tímto je tady vítám a již předávám slovo poslednímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Jsou tady eh, díky eh, pana McHingince, protože on je sem pozval jako budoucím mladé politiky. A teď už eh, k připomínce, abych se rád eh, připojil k ostatním eh, předřečníkům. Opět tady vítám pana ministra, který byl sám europoslancem po tři roky. Nyní je na něm odpovědnost nejenom za společnou zemědělskou politiku, ale také rybolovnou politiku, takže ještě jednou vás tady srdečně vítáme. Mm, obdivuji vás, pokud o ty ambiciozní cíle a úkoly, které jste si jako předsednictví stanovili a doufám, že eh, věci se budou dít tak, jak očekáváte. Nyní dvě stručné připomínky. Za prvé, pilíř 1 a pilíř 2. Očekáváte, že dojde k flexibilitě, pokud je o první a druhý pilíř? A druhá otázka, ta se týká um, ehm, kaplingu, spojování Členské státy, které neprovedly oddělení, decoupling, tak eh, jak to s těmito zeměmi bude vypadat? A pak třetí otázka, to je regionalizace. Já se domnívám, že není možné to uplatnit proto, abyste si, eh, eh, aby jsme zabránili odklonu. Děkuji, pane ministře. Bene, abbiamo finito questo. Pan předsedající, tak tím jsme vyčerpali seznam řečníků, eh, zaznělo spoustu názorů a já předám slovo panu ministrovi, aby mohl odpovědět a ještě jednou na závěr eh, tady pana ministra vítáme jménem našeho výboru, protože máme mnohé společné odpovědnosti eh, s irským předsednictvím a společně před námi stojí naše cíle. Takže ještě jednou hodně štěstí a hodně štěstí přeju také nám samotným a prosím, slovo má pan ministr. Uh, takže co na závěr? Nebude to jenom uh, krátký proslov, protože zaznělo tady hodně uh, otázek, ale zase nechci plítvat časem. Na druhou stranu se pokusím co nejefektivněji zodpovědět ty otázky. A za prvé chci říct ale, že musíme rozlišovat mezi odpověďmi, které vám tady poskytnout, protože můžu vám říct si svůj osobní názory, tak jako irský ministr, ale tady mezi vámi hovořím jako předseda rady ministrů, takže to mě trochu omezuje v tom, co vám mohu říci, eh, pokud je o stanoviska rady a myslím, že tady je opravdu třeba rozlišovat. První připomínka, která tady zazněla, Rubix, a říkali to také další, eh, týkalo se to pobaltských států. Já jsem strávil nějakou dobu v Estonsku, Litvu i Lotyšsku v Vilniu, Rize a Talinu před několika měsíci a skutečně jsem se snažil pochopit, jak funguje zemědělství v těchto třech zemích, protože mi bylo jasné, že to eh, bude určitý problém nebo úkol a tak tomu také je. A pokud je o Irsko, tak eh, za Irsko mohu říct, že my skutečně podporujeme um, tu snahu o lepší externí konvergenci. Ale samozřejmě je zapotřebí, aby to prošlo v parlamentu, aby to schválil také parlament. A není možné brát věci za dané automaticky. A myslím si, že dojde ke zlepšení pozice těchto tří zemí. Jejich situace se zlepší. A to na základě e, návrhu komise. Ale nemohu vám říct konkrétní čísla. Pravděpodobně většina z, ví, z vás ví, jaký, e, jakých, jakém rozměru se pohybujeme. Ale myslím si, že to je už podstatný krok správným směrem. A v podstatě všichni, se kterými jsem hovořil, tak eh, mi řekli, že zapotřebí, aby se tato změna stala. Ale nechci tady eh, vyvolávat nějaká velká očekávání eh, aby pak nedošlo k tomu, že ty výsledky se nedostaví. Takže uvidíme, jak dopadne setkání eh, hlav státu. Nicméně eh, velmi sympatizuji s těmi vyjádřenými obavami. Ale je třeba mít rovnováhu. Když se hovoří o rovném jednání mezi zeměmi, tak eh, je zapotřebí také najít rovnováhu mezi prvním a druhým pilířem, protože Mm, v rámci plíře 2 a v rámci plíře 1 se dějí různé věci a to závisí na um, úrovni rozvoje v zemi a dalších faktorech. Takže to je věc, na kterou je třeba se eh, dívat a musíte se na to dívat jako na um, proces eh, udržitelného mm, potravinového řetězce a je to kombinace obou pilířů ve společné zemědělské politice, protože to všechno uh, je třeba si uvědomit, že jestliže dojde k navýšení v některých zemích v rámci plíři 1, tak ehm, někdo jiný na to musí zaplatit. To znamená, jestliže například 90% eh, dojde k navýšení o jednu, jednu třetinu, ale to je třeba eh, zaplatit z něčeho jiného, to znamená, že země, které byly nad průměrem, tak ty zase u nich dojde ke snížení. Tady je zapotřebí na tom pracovat. Já očekávám, že v případě po Baltí, eh, takže tyto země na tom budou eh, lépe, protože oni byli pod průměrem těch eh, plateb. Nicméně není to moje rozhodnutí, vím, jaký je můj na to názor, ale budou to hlavy států, kteří přijmou dané rozhodnutí a poté bude na parlamentu, aby tato rozhodnutí v březnu schválí, pokud se parlament tak rozhodne. Michel Danta Tady eh, zaznělo důležité prohlášení, eh, pokud jde o tu jednotnost eh, v rozmanitosti. Máme tady 27 členských států, brzy jich bude 28 a je třeba respektovat skutečnost, že například mezi Finskem na severu a Kyprem, tak tady jsou naprosto odlišné zemědělské hm, postupy, podniky, různé zemědělské výzvy, ať je to zavlažování, nebo lesnictví. A musíme to nějak zapracovat do společné politiky. A musíme být obezřetní, abychom mm, neměli až tak velkou flexibilitu, že si v podstatě každý bude dělat, co chce, protože pak už to nebude eh, přístup společného trhu, ale bude to pouze eh, produkce potraven, potravina, která vám sice eh, jde prostě o rovnováhu. Chceme mít společný trh, společnou politiku, a to ve smyslu společných standardů při produkci potravin, ale na druhou stranu je třeba respektovat eh, různorodost a potřebu přizpůsobit se těm různým potřebám. A myslím si, že parlament eh, vyvinul velkou snahu, abychom se eh, pohnuli právě správným směrem v této oblasti, což není snadné. Pak eh, ta otázka stop koňského masa v eh, Hamburgech, eh, jak se to objevilo před nedávnou dobou v Irsku. Myslím si, že je dobré a důležité ujasnit jednu věc. V žádné fázi v Irsku nikdo neukazoval prstem na Španělsko. Vím, že to je citlivé i s ohledem na to, co se stalo loni, když došlo k tomu incidentu s okurkami kde došlo k obvinování eh, Španělska. Bylo to naprosto nespravedlné, nepřiměřené, neopodstatněné. Co se stalo teď? Máme v Irsku orgán, který je nezávislý, nezávislý na ministerstvo, má na starosti bezpečnost potravin a oni prováděli testování vzorků a už nějakou dobu eh, testovali produkty v eh, maloobchodních řetězci a byla to součást opatření na ochranu spotřebitele. A jejich výsledky ukázaly, že levné zmražené hamburgery, byl to ten nejlevnější hamburger eh, v řetězci, tak tam byly eh, pozitivní testy v DNA a byly tam byly tam stopy koňského DNA. A když se to zveřejnilo, tak bylo provedeno úplné, byly upro, provedeny úplné testy a ty ukázaly látky, které pocházely z jiných evropských zemích a tam byly také stopy eh, koňského DNA. Ale hovořím opravdu o malé množství a mohlo k tomu dojít například při přepravě. Mohlo se tam dostat při přepravě a existuje celá řada vysvětlení, jak k mohlo dojít. A tím eh, na nikoho neukazujeme, nikoho neobvaněme. Ale pokud jde o transparentnost a kvůli transparentnosti, tak oni měli pocit, že je zapotřebí všechny výsledky zveřejnit. A v tomto kontextu eh, došlo k tiskovému prohlášení a tam bylo zmíněno také Španělsko, ale následné texty ukázaly, že ten zdroj problému, původce problému, eh, což byla, eh, což byla ta stopa koňského masa v Hamburgu, tak eh, že to pocházelo z jiného členského státu. A musím říci, že vyšetřování, do kterého bylo zapojeno moje oddělení, tak eh, během toho vyšetřování se nikdy neobvinoval žádný členský stát a skutečně jsme dávali pozor, aby k tomu nedošlo, dokud nebudeme mít naprosto průkazné důkazy které teď už máme. Takže pokud došlo k nějaké negativní publicitě nebo k nějakému, nějakým zavádějícím informacím, tak v žádném případě to nebylo naším úmyslem a Španělsko nebylo zdrojem problému ani Nizozemsko, což byla další země, která byla uvedena v tom prvním eh, tiskovém prohlášení. Ale byl tam důvod, proč eh, ty země byly v tiskovém prohlášení uvedeny, protože nám šlo o transparentnost. A um, nedostatečné rozlišování mezi stopovými prvky v DNA byly možná důvodem, proč tomu došlo. A pak tady máme podstatnou úroveň uh, v té látce, na což už nyní se poukazuje, pokud jde o identifikování zdroje. Takže takto jsem chtěl objasnit danou situaci a pokud to vedlo k nějakým problémům ve Španělsku, tak ještě jedno opakuji, že v žádném případě to nebylo naším úmyslem a je nám to líto. Další připomínka. Potěšilo mě, že McGinnis řek, říkala, že nejde o nějakou velkou vědu. Většina z nás tady jsou politici s mnoha zkušenostmi a jde o jednání. Jde o to dosáhnout schody, konsenzu, jde o vyjednávání, diskuze, která už probíhala tři roky a intenzivně dva roky. A pokud jde o, celou, o celé období příprav, tak to byly čtyři roky. A jde o naše vyjednávací dovednosti, ty projdou testem v následujících čtyřech měsících a doufám, že se nám podaří být pragmatičtí, tak abychom um, dovedli loď do přístavu, protože když se nám to nepodaří do června, tak, povede, tak to povede k dalším tlakům a myslím, že by to pro nás bylo katastrofické, pokud bychom se nám nepodařilo do konce mm, tohoto volebního období parlamentu to vyřešit. A ochota ke kompromisu a skutečná pracovní etika eh, by měly přispět tomu, abychom dosáhli výsledku, zejména pokud se dostaneme už do fáze trialogu, což doufám, že se dostaneme pravděpodobně za 10 týdnů. V normálním eh, procesu trialogu by to bylo 18 týdnů dále. Bezpečnost potravin. Já si myslím, že to fungovat může. Ale myslím si, že ta odpovědnost není jenom na mě, ale také na vás. Eh, můžete to ovlivnit eh, pozměňovacími návrhy, vašimi stanovisky a myslím, že společně eh, se musíme zastat o to, aby to fungovalo. Máme tady vědecké poznámky, můžeme měřit udržitelnost a zároveň chceme usnadnit růst a expanzi tak jak je to potřeba z hlediska bezpečnosti potravin. Nesmíme zapomínat také na množství potravin, které eh, musíme dovážet do EU, tak abychom zajistili dost potravin pro naše lidi. Elizabeth eh, hovořila o přechodných ustanoveních. Tady nechce zacházet do nějakých podrobností, pokud jde o rozvoj venkova, myslím, že ehm, po mně následuje zástupce komise, oni vám dají konkrétní údaje. My jsme návrh zatím neviděli, ale myslím si, že je v plánu na straně komise přijít s návrhem, jak to bude po roce 2014, jaké budou mechanismy, které začnou fungovat v roce 2015 a myslím si, že to opatření je velmi eh, citlivé, pragmatické a je třeba se zaměřit na to, abych prošla ta klíčová politická rozhodnutí. Tak abychom, teď když na to máme čas, tak abychom udělali to, co je důležité a měli ta přechodná opatření do roku 2014 a následující. Dále víceletý finanční rámec. Ano, je to skutečně znepokojící, to, co se tady navrhuje v oblasti zemědělství. A za radu mohu říci, že chceme Eh, silnou společnou zemědělskou politiku a odpovídající rozpočet na dalších sedm let, který bude silný a umožní takovou politiku. A stejně jako já, víte, že to je balíček. Eh, je to jednání hlav státu a je tady snaha o eh, nalezení rovnováhy mezi různými rozpočty. Je tam celá řada mocných zemí, takže já nic proti eh, pozici parlamentu nemám, osobně s ní souhlasím, ale politická realita je taková, jaká je. Jsou tady rozpočty různých zemí a jejich realita a je tady také kontext eh, toho, že chceme dosáhnout koncenzu pro víceletý finanční rámec. Pan místo předseda, vy se velmi trefně vyjádřil k pobaltským zemím a Mm, že třeba zajistit, aby tady nedošlo k žádnému pocitu diskriminace, až tento proces bude doveden do zdárného konce. Dále Ellen, tak to bylo úlevné, když se hovořilo když se hovořilo o vepřínech. Eh, pan komisař jasně řekl, že Eh, se bude mm, postupovat proti členským státům, které nedodržují pravidla. A všichni uznali, že je zapotřebí dodržovat pravidla a to rychle. Nicméně mm, Zazněl tady zákaz obchodu pro ty, kteří stále ještě ne, nezajistí dodržování pravidel. A uvidíme tedy, jak pan komisař bude jednovat. Jednat pravděpodobně tedy přistoupí ke kroku vynucování. Eh, příslušného jednání. A myslím si, že je to nutné, tak abychom dosáhli rychlé realizace. Jde asi o šest členských států, kteří, aby dosáhli 100% plnění, tak musí ještě vynaložit určité úsilí a myslím, že se na to vážně zaměříme i s ohledem na to, co pan komisař plánuje. EID EID tady eh, máme obecný přístup, na kterém jsme se na radě shodli. A pokud parlament změní svůj postoj, tak eh, to musí obě dvě instituce si prostě vyřešit. Nemohu vám na to teď dát nějakou odpověď, protože chci poskytnout přesné odpovědi. Možná, že vám můžu odpovědět později písemně, protože si nejsem úplně jistým, na čem se parlament shodl. Dále označování, eh, pokud je o to o koně a s ohledem i na to kontroverzi týkající se koňského masa, tak um, komise se zavázala, že přijde s návrhem na označování, tak aby to bylo v souladu s tím, co máme pro hovězí maso, s tím, co platí pro hovězí maso, pak tady máme vepřové, eh, drubeží a tak dále. A myslím si, že toto by byl krok správným směrem ale eh, vím, že parlament eh, požaduje, abychom toho dělali ještě více. Ale nemůžu vám to slíbit za radu. Chápu, že jsou tady obavy, které byly vyvolány i tím incidentem. Další otázka. Tady je zvládání očekávání členských států. Je to důležité, je to určitě velký úkol pro nás i pro ministry v radě a je to také úkol pro vás zvládat očekávání zemědělců ve vašich zemích. Neměli bychom zapomínat na, že, na to, že podstatné, podstatné procento se přímo týká e, společné zemědělské politiky, protože mnoho zemědělců by jednoduše nemohlo fungovat, pokud by společná zemědělská politika neexistovala. Takže i v domácnostech, na farmách v rámci EU, toho všeho se to týká. Možná, že můžete se snažit vysvětlit proces rozhodování a případné výsledky. A dále, stejně jako zaznělo z úst eh, německého kolega, německého kolegy, tak eh, tady jsou pragmatičtí lidé, když se hovoří o tom, co je možné a co není, ale ne, lidé nemají rádi, když jim něco slíbíte a potom to nedodržíte, takže eh, není dobré vyvolávat eh, příliš velká očekávání. Dále, flexibilita pilíř 1, pilíř 2, myslím si, že tady určitá flexibilita bude, vím, jak se na to díváte vy a určitě eh, pracujeme na stanovisku rady a jsem přesvědčen o tom, že tam určitou flexibilitu potřebujeme. Také je zapotřebí diskutovat o té oblasti ekvivalentnosti. A současný návrh komise je takový, že pokud jste biofarmář, tak eh, tímto se automaticky eh, kvalifikujete pro platbu v rámci ozelenění, ale některé země by chtěly další kategorie, které by sami o sobě byly v vozovkách zelené nebo ekologické. A v každém případě si myslím, že nás čeká ještě diskuzi na toto téma a uvidíme, jaké budou závěry. Dále tady zazněla podpora eh, zemědělců v odvětví eh, mléčného průmyslu, tak já tady mám určité obavy, pokud je o tu situaci po roce 2015. Nicméně opět je to mm, trvající diskuze a osobně si myslím, že eh, ty mléčné kvóty a jejich ukončení, to už se plánuje poměrně dlouho a musíme se, mm, musíme být obezřetní pokud jde o to, aby ten systém byl konzistentní i po ukončení mléčných kvót. Pak interinstitucionální otázka. Je to relevantní pro společnou zemědělskou politiku i rybářskou politiku. E, měli jsme e, minulé pondělí diskuzi na to téma v e, radě a já jsem byl překvapen tím, že skutečně tady je, se lidé pozitivně angažují. Ale je to výrazné nejenom v radě, ale i v parlamentu, protože otázka, co to pro jednotlivé instituce zajímá. A já jsem neusiloval záměrně o mandát, zejména v pondělí, protože to, o co mi šlo, abych dostal určitý obrázek eh, o tom, co chtějí ministři diskutovat a tak dále. A teďka je na předsednictví, aby přišlo s návrhy také v této oblasti. A musíme se zamyslet nad tím, jak to nej, nejlépe časově také eh, zorganizovat, aby eh, obě dvě politiky pokruko, eh, pokročily předu. A není to snadné, protože jsou tady protichůdné názory, už to řešíme dva roky. A v pondělí ta mm, diskuze na oběd, doufám, ukázala, že to je dobrý začátek pro krok předu. Marian Heiken Tady se hovořilo o příležitosti, eh, to podpory, myslím si, že je třeba příležitost využít. Dále hm, těch 30 nevřešených otázek. No já především musím řešit 30 nevřešených otázek v eh, radě a to už je spousta práce. A kromě toho neformální diskuze jako příprava na trialog, no, pokud chceme něco udělat, tak tomu potřebujeme plát, jak se chceme dostat tam, kam chceme. A pokud se průběžně něco stane, co nás donutí k tomu, abychom náš plán změnili, tak eh, dobře. Eh, tak tomu je například eh, s výsledným finančním rámcem a budeme mít pozici například rady v březnu. A pokud budeme muset věci přehodnotit, tak tak bude tak abychom dosáhli včasného vyřešení. A pokud to bude znamenat, že to budeme muset přesunout na jiné předsednictví, tak to tak bude, ale musíme mít nějaké předpoklady, protože jestli chceme stanovit časový rámec, tak musíme z něčeho vycházet. A přesně o to se snažíme v rámci víceletého finančního rámce. Máme tady eh, březnovou radu, pak tady máme plenární zasedání eh, parlamentu také v březnu. Ehm, samozřejmě nevíme, jak budete hlasovat, ale můžeme předpokládáme, že pokud to schválíte, tak tady máme ještě určitý časový rámec, jak to zvládnout do června. Pokud bychom nepředpokládali, ale eh, jenom vždy reagovali na danou situaci, jak to instituce někde dělají, tak nejjednoduše se dostaneme do situace, kdy už nebudeme mít čas. A proto jsme eh, se snažili víc té cílové pozice, to znamená, co chceme dosáhnout, toho politické schody, a to do konce června. A když teda půjdeme, půjdeme postupovat zpětně, tak eh, jak vypracujeme následný eh, plán. A proto jsme udělali, abychom mohli té práce dosáhnout. On flexible greening. Pokud jde o tu otázku o flexibilním ozeleňování, tak k tomu mohu říci, že existuje názor, že pakliže budeme zachovávat určitou diferenciaci, pokud jde o platby za hektar, Eh, mezi zemědělci v některé zemi, ať už regionálně nebo v celé zemi, tak musíte mít stejnou pobídku pro ozeleňování. Možná by bylo jednodušší říci, že zkrátka Vážení zemědělci, 30% vašich pladeb bude ozeleňování, ne, že 30% průměrné platby na ozeleňování bude ozeleňování, eh, na, na průměrné platby bude ozeleňování. To ještě nebylo rozhodnuto, ale je to v tom mixu, o čem se jedná o ozeleňování. Pokud jde o ten francouzský návrh, o těch extra platbách na těch, na těch prvních 50 hektarů, nebo eh, to všechno to je taky ještě probíhající diskuse a zatím to nebylo uzavřeno. K paní Lebrun. Jaká bude flexibilita ve financování rozvoje venkova? No, eh, já doufám, že jí bude hodně, eh, každopádně více než v minulosti. Mnoho ministrů a vlád, asi europoslanců, je frustrováno tím, jak funguje ten systém různých os v pilíři 2. On je velmi restriktivní, pokud je utrácení, strategické utrácení peněz. A ten nový přístup ustanovování prioritu, konkurenceschopnosti, udržitelnosti vyváženého rozvoje venkova a různé priority a podpriority v rámci těchto jednotlivých os, eh, to všechno, jak doufáme, umožní vládám zaujmout flexibilnější postoj a flexibilnější postoj pro politiky, abychom mohli z rozvoje venkova vytěžit co nejvíce. A i ve věcech, jako, je, jako jsou opatření na ozeleňování, nebo pokud jde o vztahy pilíře 1 a pilíře 2, i zde musíme zvažovat možnosti flexibility, například eh, prosazování proteinových plodin a tak dále. To jsou věci, kterými se tento výbor zabývá. Podpora farmářů, to je to samé. Elizabeth eh, hovořila o biofarmářství, green by definition a tak dále, na to už jsem, myslím, odpověděl na většinu z toho. Eh, k otázce... A teď jsem to ztratil. No, e, zkrátka, kritika z obou stran to asi není špatná věc, to je asi ukázka toho, že zaujímáme vyvážený přístup. Paní Gerling, neonikotinoidy a podobné pesticidy a reakce na ně, která asi přijde z rady a z komise, e, s, oni se setkávají právě dnes. Já už z té schůze mám určité zprávy. Jde o to zaujmout vyvážený přístup, to znamená ten přístup reakcí na základě vědeckých faktů versus tedy ten přístup předběžného opatření a prevence. Eh, já myslím, že neonikotinoidy nebudeme zakazovat eh, komplex, eh, kompletně, ale některé z nich asi ano. Pří, případně je zakážeme na takové plodiny, které jsou zejména atraktivní pro včelstva. Určitě se o tom bude hlasovat a nejspíše to bude ze skovky na eh, koreper. My jsme o tom konec konců hovořili minulý týden na radě. Eh, hledá se zkrátka vyvážený přístup mezi tím, že by komise na straně jedné jednala na základě principu eh, prevence a na druhé straně nechceme zbytečně zakazovat neonikotinoidy, Eh, jenom kvůli nějakým zkazkám, které nejsou podloženy vědeckými fakty. Eh, uvidíme, jaký bude výsledek. Tak eh, otázky pana, pana předsedy, na ty jsem, myslím, odpověděl kontext příštích jednání eh, Světové obchodní organizace a tak to už jsem také vyřešil. Eh, Richard Ashworth eh, je tady, to je velmi dobře a velmi správně nás upozornil na tu realitu ohledně víceletého finančního rámce, na to, na to jsme mohli uspořádat úplně extra diskusi ale eh, samozřejmě ve výboru Agri se zaměřujeme na práci, kterou dělá výbor Agri, to znamená na tu práci, kterou musíme dělat všichni společně. Samozřejmě je zde obrovské penzum práce, eh, skrývající se ve víceletém finančním rámci a jeho schvalování jako takovém. Faktem je, že většina toho balíčku se zabývá detaily, Eh, společné zemědělské politiky, ale zabývá se také financováním. To, na to se nesmí zapomínat. Já bych vás rád všechny vyzval, abyste byli co nejaktivnější, abychom ten balíček, ten proces schvalování toho balíčku toho finančního rámce dotáhli co nejdále zde v parlamentu. Samozřejmě takovým způsobem, který bude pro vás přijatelný politicky, tak abychom mohli pak postupovat s těmi ostatními věcmi. A pane předsedo, já už budu končit, já vím, že už nám dochází čas. Nezlobte se na mne. K Herbertu Dorfmanovi. Mm, chápu, že si děláte skutečně obavy o konvergenci a o podporu aktivních farmářů. Já ty vaše obavy sdílím, ale, ale nemyslím si, že přechod na nějaký paušální systém pladeb pro, vše, pro všechny by to téma vyřešil. On ho nevyřeší. Ty eh, pohovkové farmáře bychom vyřešili jedině tak, že bychom měli nějaké propojení mezi platbami a aktivním zemědělstvím, ne eh, nějakou, nějakým paušálním opatřením. Mnoho lidí vám řekne, že ty historické platby byly spíše napojeny na zemědělce, kteří jsou aktivnější, kteří mají vyšší počet kusů dobytka a jsou způsobilí pro více pladeb kvůli tomu, že mají větší podniky. Eh, ta debata o vnitřní konvergenci je velmi složitá, země na to mají velmi vyhraněné názory, jsou nějaké země, které mají paušální platby a chtějí po ostatních, aby dělali to samé, ale naopak země, které jsou daleko od paušálu, chtějí nějaký kompromis. A stejně jako vy, i my tuto debatu budeme muset provést a nalézt nějaký, nějakou cestu před. Děkuji Jimu Higginsovi eh, a vítám zde irské studenty. Jsem rád, že jste přišli, rád vás zde vidím. K Jimovým otázkám o flexibilitě mezi plířem 1 a 2, na to už jsem, myslím, odpověděl. Nějaká míra flexibility tu jistě bude. Ten uncoupling, opět i zde země, které mají e, spojené platby, chtějí více možností pro spojené platby a země, které uplatňují decoupling, e, to propojování plateb chtějí zrušit. A opět my musíme najít nějaký kompromis, nějaký, nějaký spravedlivý bod zhruba někde uprostřed. Ehm, pokud jde k otázk, o otázky Diany, o e, rozvoj venkova, e, zde je, myslím, nutné zachovat ten přístup, že jednotlivé země mohou být v různých regionech různý přístup. Británie je velmi dobrý příklad, jen tak mimochodem. Máme Skotsko, Severní Irsko, Wales a Anglii. Tam je všude velmi rozdílná struktura zemědělství vlastně v rámci jednoho státu a i pro ně musíme nalézt nějaké řešení, které bude přijatelné pro všechny a které zohlední komplexitu a jednotlivé problémy, které zde jsou. Omlouvám se, že jsem spotřeboval takové obrovské penzum vašeho času, ale otázek bylo hodně. Doufám, že alespoň na některé jsem uspokojivě odpověděl. Děkuji vám za upřímnost, za přímost, děkuji panu předsedovi za to, jakým způsobem vedl dnešní zasedání. Eh, to, co tento výbor dodnes udělal eh, v oblasti společné zemědělské politiky, je naprosto ohromující a doufám, že se nám podaří nadále spolupracovat eh, přátelsky, ale ambiciozně. Děkuji vám. Grazie, Simon. Děkuji, Simone. Mám dojem, že to bylo důležité zahájení irského předsednictví a my už se kolegové musíme pustit do pátého bodu. Je to eh, delikátní bod, jde o prezentaci komise o přechodných opatření pro 2014 v souvislosti s reformou SZP. My jsme hovořili s generálním ředitelem panem Plevou a dalšími zástupci mm, Komise určitě budou očekávat další vystoupení a e, my máme ale e, málo času a proto bych odkázal na další setkání komise a to bude 20. 21. ledna, protože toto téma skutečně bude vyžadovat e, dotazy a odpovědi a pokud s tím všichni souhlasíte, tak tento bod odložíme na příští setkání našeho výboru a to bude 20. 21 února. Takže všem děkuji a ještě jednou děkuji, eh, děkuji panu ministrovi i komisi.